Děkujeme.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 No, Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně vás zde vítám. Jsem velice potěšen, že po včerejším zasedání jste zde nyní téměř v plném počtu. Srdečně mezi námi vítám pana komisaře Ferhojgena. Srdečně vítám pana komisaře Frhojgena, který se zabývá otázkami průmyslové politiky. Při různých příležitostech jsme upozorňovali na to, že to bude jedno z ústředních témat příštích let, jakou pozici bude zaujímat evropský průmysl, jaké jsou naše silné a slabé stránky, jak jej můžeme politickými opatřeními stimulovat. A proto jsem velice rád, že nás pan komisář navštívil nyní na začátku naší legislativní periody a přednese několik svých myšlenek. Prosím, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám, pane předsedo, pogratuloval ke zvolení předsedou tohoto významného výboru a děkuji vám všem, že se v tomto legislativním období budete zabývat složitým tématem evropské průmyslové politiky. Rád bych právě dnes s vámi hovořil o evropské průmyslové politice. Rád bych poukázal na to, že průmyslová politika je novou oblastí našich aktivit. Už dříve tu kdysi byla, ovšem to byla protekcionistická a intervenistická záležitost, dnes máme ovšem úplně jinou představu o průmyslové politice. A sice chceme a potřebujeme silnou, silný a výkonný moderní průmysl. A to také zvláště proto, abychom mohli mít silné rozvinuté služby. A pro tento průmysl musíme vytvořit co nejlepší rámcové podmínky. Nicméně se nemůžeme vměšovat do volné hospodářské soutěže a rozhodování podniků. Evropský průmysl od léta minulého roku prodělával jednu z nejhorších krizí posledních desetiletí a tato krize ještě není u konce. Evropská průmyslová výroba zažívala volný pád v posledním čtvrtletí roku 2008 a v prvním čtvrtletí roku 2009. Nyní vidíme lehké zlepšení a stabilizaci, ovšem na úrovni 19, roku 1997. Co to znamená? musíme počítat s tím, že dojde k rozsáhlému přizpůsobení struktur a to formou převzetí firání a bohužel také takovým způsobem, že některé podniky trh opustí. Toto riziko je velice vysoké hlavně u malých a středních podniků, které fungují v subdodavatelském řetězci. Nicméně máme i pozitivní aspekty. V době krize se společný vnitřní trh ukázal být překvapivě stabilní a málo podléhal protekcionistickým opatřením. Podařilo se nám zabránit návratu k ekonomickému nacionalismu. Domnívám se, že se nám také podařilo zajistit, aby plány na hospodářskou obnovu, které vznikly v jednotlivých členských státech Evropské unie a nebyly klasickými subvenčními programy, nýbrž to byly takové programy, které slouží dlouhodobým cílům průmyslové politiky. A předjímají již cíle, které potřebujeme, to znamená i vědu, eh, výzkum a aplikovaný výzkum. Pozitivní je také to, že stále ještě existují stimulátory růstu. To platí samozřejmě i pro rychle rozvíjející se trhy mimo Evropu a vysokou poptávku na těchto trzích. Platí to ovšem také pro další rozvoj moderních technologií, které vedou ke vzniku nového typu produktů, služeb a nových trhů. Na negativní straně vidíme to, že se sice v sektoru bankovnictví se světlo na konci tunelu, ale bylo by předčasné říkat, že krize je za námi. Pro naše podniky to znamená, že i nadále musíme počítat s potížemi při financování investic. A to i při financování stávajících projektů. této souvislosti si nyní klademe otázku, co máme v příštích letech dělat. Domnívám se, že by bylo dobré si uvědomit, jak jsme se z vývoje posledních let poučili. A také se podívat na to, jaké deficity jsme v minulých letech identifikovali. Rád bych zde zvláště podtrhl výrok, že pro naši budoucí konkurenceschopnost je nadále klíčová naše schopnost inovací. Tento úkol se ukázal být dokonce důležitějším než dosud. Nejde jenom o to vytvářet znalostní ekonomiku, ale zároveň také ekonomiku, která e, produkuje málo emisí CO2. A v obou případech je inovace jediným nástrojem, kterým můžeme našich cílů dosáhnout. Komise před několika týdny vytvořila významný dokument, který doporučuji pozornosti vašeho výboru. Je to zásadní kritický pohled na naši inovační politiku. Samozřejmě jsme v posledních letech zaznamenali pokrok, ovšem celkový obraz této politiky není uspokojivý v tomto sdělení naše inovační politika uvidíte, že jasně pojmenováváme její deficity. Jsme totiž příliš roztříštěni, chybí nám soustředění, projekty jsou příliš komplikované a příliš byrokratické. E, také nevydáváme dostatek peněz. Příští komise na základě vzoru Small Business Act, což je nový politický nástroj pro komisi. To znamená, je to jeden společný balíček politické strategie, která má legislativní komponentu a komponentu politických principů a zásad přispěje k inovační politice a můžete počítat s tím, že v příštím roce přijde European Innovation Act. To znamená Evropská inovativní legislativa, která zahájí novou fázi inovační politiky. A to je nezbytně nutné, protože vidíme, že naši partneři ve světě se tohoto téma s velkou vermu, vervou ujímají. Například jsou to USA. Doporučil bych vám, abyste se podívali na inovační strategii prezidenta Baracka Obamy, která byla publikována v létě a je velice ambiciozní, hlavně co se týče prostředků a časových plánů. Důležité jsou tzv. klíčové technologie. To jsou totiž takové technologie, o nichž my se domníváme, že je musíme na počátku 21. století ovládat, abychom zůstali konkurenceschopní na světových trzích. Ovládat neznamená pouze provádět vědu a výzkum, ale také jejich praktickou aplikaci, to znamená i výrobu na evropské půdě. Komise před eh, dvěma týdny schválila rozsáhlé sdělení, které rozně, rovněž doporučuje pozornosti tohoto výboru. Klíčové technologie, které jsme zde identifikovali a o nich se domníváme, že mají strategický význam pro Evropu, jsou tyto nanotechnologie, nano- a mikroelektronika, moderní materiály, fotonika a biotechnologie. A co je zajímavé, i američané vytipovali přesně těchto pět oblastí, co by ústřední oblasti. Politika, která se soustředí na rámcové podmínky a nikoli na zásahy v jednotlivých průmyslových odvětvích nebo podnicích, musí pohlížet na rámcové podmínky integrované politiky pro inovativní průmyslovou politiku. Na prvním místě je vzdělávání, věda a výzkum, moderní infrastruktura, také co se týče širokopásmých technologií. Musíme se také vážně zabývat otázkami externí dimenze kterou naše konkurenceschopnost má. To znamená, že si musíme položit otázku, jak mají vypadat naše budoucí obchodní vztahy. Eh, čeká nás celá řada nových typů dohod o volném obchodu. Jedna z nich bude pravděpodobně podepsána již příští týden a je to dohoda o volném obchodu se Jižní Koreou. Nechci o něm hovořit před jeho publikací, ovšem toto jsou dohody, které nastavují širší rámec a nejenom našim konkurentům zprostředkávají snažší přístup na náš trh, ale rovněž našim výrobcům umožňují přístup na trhy jiné. A cílem takovýchto dohod o volném obchodu musí být vytvořit férové podmínky pro naše podniky. V příštích letech se budete muset také intenzivně zabývat otázkami práv duševního vlastnictví. I zde nedošlo k takovému pokroku, jako bych si býval přál. Podle mého názoru je nesnesitelné, že jste ještě nevytvořili e- evropský patent a patentu, evropský patentový proces, protože náklady v této oblasti jsou gigantické. Komise už téměř před rokem předložila iniciativu o surovinách. Ta se pravidelně objevuje, ovšem pok, pak opět mizí. Je ovšem nezbytné se jí zabývat kontinuálně, a to z dvou hledisek. Za prvé, musíme moudrým používáním všech našich politických eh, nástrojů umožnit mít otevřený přístup k těm strategickým surovinám, které nám v Evropě chybí. A strategicky nenahraditelné suroviny, které se nevyskytují v Evropě, jsou na takovém velice zajímavém znamu, který je velice působivý a je vidět, že přístup k ním je čím dál tím složitější. A také se zvyšují problémy s využívání surovin, které v Evropě sami máme. Problémy souvisí s tím, že celá řada území byla vyloučena z těžby, samozřejmě s bohulibými cíly a je tedy těžké dostávat se k ložiskům surovin v Evropě. A v neposlední řadě bych zmínil problém s matikou standardizace. I zde jsme učinili velký pokrok v minulých letech, ale musíme i nadále vyvíjet úsilí v této oblasti, protože v celé řadě aspektů je tento postup příliš pomalý a konkurence je čím dál tím závažnější podařila se nám společná standardizační politika s našimi nejdůležitější hospodářskými partnery, tím jsou Spojené státy americké. A tak můžeme zabránit tomu, aby velké, rychle se rozvíjející trhy v Ázii, které mají spotřebu na jednu miliardu, budou samostatnými vnitřními trhy a tím by se samozřejmě vyplatila vlastní standardizační politika, ale pro nás by to znamenalo výraznou obchodní překážku. Ale když budeme spolu s USA vytvářet standardy, tak máme velikou naději, že se tyto standardy stanou standardy mezinárodními. Také bych chtěl něco říci k zlepšování rámcových podmínek podniků. Je to nezbytnost s rozhodnutí nadále odbourávat zbytečnou byrokratickou zátěž pro evropské podniky a zlepšovat kvalitu naší legislativy. Dámy a pánové, to je veliký úkol pro vás. Nedávno jsem hovořil s vaším předsedou a Upozorňoval jsem je na toto téma. Jsem velice rád, že pan předseda Royal stejně jako já vidí potřebu, aby se parlament eh, intenzivněji zabýval dopady legislativy. To znamená otázkou, co předkládá komise a jaký to bude mít dopad na sociální, technické, ekonomické i ekologické aspekty. V tomto směru jsme zaznamenali velký pokrok, ale samozřejmě je zde vždy potenciál ke zlepšení. Bylo by podle mého názoru zapotřebí, aby parlament při své legislativní práci si ještě více osvojil tento princip, než tomu bylo v minulosti. Všechny tyto body, jež jsem nyní zmínil, se promítnou ve vlastním politickém rámci pro evropskou průmyslovou politiku. A sice do post-Lisabonské agendy, na níž již komise pracuje. A následovník soudobé politiky zaměstnanosti a růstu, kterou nyní označujeme jako Lisabonskou agendu, tak tu následnickou politiku vytvoříme do konce roku takovým způsobem, že bude možné zahájit první diskuze a během španělského předsednictví prvního summitu v roce 2010 bude možné strategii schválit. Nebude to kompletní inovace, protože politika zaměstnanosti a růstu dosáhla dobrých výsledků. Jde o principiální úvahu, že jde o partnerství mezi evropskými institucemi a členskými státy. Této myšlenky se v nadné politice jistě nevzdáme, ale je důležité se také z uplynulých let poučit. A měli bychom vytvořit hladké a koherentní přiblížení dvou hlavních ekonomických cílů. už jsem o nich hovořil. Jde o vzrůst konkurenceschopnosti na straně jedné a na straně druhé co nejvyšší možnou trvalou udržitelnost. Domnívám se, že to je nejdůležitější politický výsledek poslední doby. Veřejnost si jej příliš nevšimla, ovšem v komisi i za její hranice se vytvořil daleko sáhlý konsenzus. A sice schoda na tom, že průmyslová výroba budoucnosti v Evropě neznamená pouze být na předních místech v oblasti technologií, ale je třeba zohlednit šetření s surovinami, energetickou efektivitu a zajišťovat trvalou udržitelnost a být zde skutečně průkopníkem a v čele světového dění. Staré myšlení, se kterým jsem se v uplynulých pěti letech ještě občas setkával, že ekonomie a ekologie jsou v rozporu, se zdá být překonané. A zdá se, že se prosadil názor, že velké ekologické globální problémy můžeme vyřešit nejlépe tím, že jako základní princip našeho hospodaření a naší výroby a spotřebitelského chování stanovíme trvalou udržitelnost. Dovolte mi, abych krátce se podíval na několik sektorálních otázek, kterými se budete muset zabývat. Na prvním místě bych jmenoval téma, které mu je tento výbor přímo příslušný, a to je budoucnost eh, systému pro globální monitoring země, GMIS. E je to největší projekt v tomto stylu z celosvětového hlediska a už jsme ze, z fáze výzkumu přešli do fáze aplikační. Teď jde o to zajistit finance pro budoucnost tohoto projektu. a nalézt organizaci pro tento velký projekt tak, aby bylo možné jej co nejlépe využít a také, aby bylo zajištěno, že data, která budou takto získána, budou dána k dispozici všem, kdo s nimi budou chtít pracovat a vytvořit takovou strukturu, která zajistí, že eh, náklady eh, nepřerostou daný rámec. A sdělení komise na tuto otázku podá jednoznačnou odpověď. Nechci vám zanechávat žádné kostlivce ve skříni, takže různé možnosti budou jasně vyjmenovány, budou prezentovány i náklady a musíte počítat s tím, že to nebude levné. A neměli bychom se zde dopustit chyby a tvářit se, že ono se to jednoho dne zaplatí samo. GMES bude záležitostí veřejné infrastruktury, samozřejmě bude vytvářet také příjmy, ale nebude to v takovém rozsahu, aby tento projekt byl schopen financovat sám sebe. Také řešíme farmaceutický balíček. Váš výbor se k němu bude muset vyjádřit. A tento farmaceutický balíček má tři části. Jedna je velice politicky diskutabilní, dvě diskutabilní méně. Ty dvě jsou ochrana proti padělání léčiv a posílený dohled nad stávajícími léčivy na trhu. Spornější část se týká informování pacientů. Rád bych zde jasně vyjádřil, že stoprocentně podporuji tento návrh a jsem přesvědčen o tom víc než kdy jindy, že v demokratické společnosti mají občané právo na to, aby se dozvěděli o lécích, které jim jsou předepsány vše. Opravdu nechápu, jak se mohou najít lidé, kteří brání stav, kdy producenti, lékárny a lékaři mohou vědět o lécích vše, ale pacienti nikoli. To by mi měl někdo vysvětlil proč to tak má být. Ostatně nyní se diskutuje o očkovacích látkách a zde jste jasně viděli, že existuje velká potřeba být informován o složení léčiv a jejich účincích. Domnívám se, příštích letech se budete zabývat eh, evropským automobilovým průmyslem a to nejenom kvůli pozitivnímu vývoji. Tento průmysl se dostal do krize rychleji, než jsme čekali. Věděli jsme, že automobilový průmysl čekají těžké doby a proto jsme procesem Cast 21 se pokusili zajistit určitou jistotu v plánování pro tento typ průmyslu a ukázat, jakou cestou se bude tento průmysl v Evropě ubírat. Ovšem tato cesta je nyní dosti trnitá tím, že poklesla poptávka a také tím, že se výrazně změnilo chování spotřebitelů. A je to poprvé, kdy zažíváme situaci, kdy výrobci ve všech segmentech eh, trhu jsou dotčeni výrazným poklesem poptávky. výrobci zároveň musí investovat veliké částky a to proto, aby splnili limity, které schválil tento parlament euro. Je to legislativa euro 5, euro 6 a legislativa týkající se omezování CO2. Všem sdílím názor, že tato opatření potřebujeme, jistě také posílí konkurence schopnost našeho průmyslu. Ovšem nemůžeme si zastírat, že cesta tím směrem je složitá a elektroautomobil ještě nestojí před našimi domy. Zatím tomu tak není. A když se zabýváte otázkami automobilového průmyslu, žádám vás, abyste si také položili otázku, co znamená přechod z, z tradičního spalovacího motoru na elektromotor, pro celý dodavatelský průmysl v Evropě, protože náročné součástky, které nyní potřebujeme v našich automobilech, potom už nebudou vůbec zapotřebí. Čeká nás zde tedy veliká změna struktur. Mimo jiné také proto, že se nyní musí odbourat nadbytečné kapacity a tak se také stane. Komise nemá ambice jakýmkoliv způsobem zasahovat regulativně to je záležitost, kterou musí rozhodnout volná hospodářská soutěž. Zde bych rád upozornil na případ General Motors a jejich evropské podniky. Momentálně dochází k jakémusi ostřelování, a, ale když si odmyslíme ty emoce, tak situace vypadá takto ve shodě všech zúčastněných zemí, to znamená všech zemí, kde jsou závody General Motors, jsme se rozhodli, že dobré vyvázat je z mateřského podniku, lépe řečeno je zbavit tlaku mateřského koncernu a dát jim šanci na světovém trhu, co by evropským automobilkám. A my jsme od začátku říkali, že podniky mají tuto šanci dostat. A jedině proto komise a všechny zúčastněné členské státy eh, akceptovali to přechodné financování a přechodné řešení, co nabídlo Německu. Kdyby byli proti, tak by se to ani nebylo možné akceptovat. Dát Oplu nebo General Motor šanci. Nyní tedy máme na stole koncepci nového podniku a musíme rozhodnout, zda tato koncepce je realizovatelná pouze systémem státních dotací nebo nikoli. A pokud ano, tak za jakých podmínek jsou tyto dotace přípustné? Principiálně e, přípustné jsou v těch debatách, které dnes zažíváme, někdy slycháváme, že by to bylo něco hrozného, všem možné to je. A komise zde musí dbát na to pravidlo, že dotace lze poskytnout pouze na základě koncepce, která je ekonomicky v pořádku. Není možné vycházet z koncepce politické. A toho se trochu týká probíhající diskuse. Ale dokud eh, vlastně pořádně ne, neznáme jaké jsou plány, je těžké je hodnotit. Já také nechci hodnotit, zda které nachází komise, je nejlepší možné či nikoli. Každopádně doufám, že se podaří ty závody, jejichž existence byla v nedávné době spochybněna, zachovat. Komise každopádně podporuje úsilí zachovávat závody v Evropě. Samozřejmě ovšem také vidí, že rozhodujícím kritériem je zde hospodárnost a dlouhodobá konkurenceschopnost nového podniku této souvislosti, když už tady hovoříme o těch automobilech, tak bych chtěl krátce říci to, že jsou automobily, které nejezdí po silnicích, nejbrž plavou a létají. To znamená v zásadě všechno, co se momentálně v Evropě pohybuje, nám dělá problémy. Eh, auta, lodě a letadla. Eh, především tedy je eh, dramatická situace u lodí, kde nové zakázky jsou vlastně jak na nule, kde tedy eh, tam to přímo vysychá. Před 14 dny nebo třemi týdny byla uspořádána velká konference, eh, kde se eh, zúčastnili všichni, který se to týká, členské země, vědecké instituce, odbory a byla zde projednávána situace, která tam je a zaznělo několik důležitých závěrů k tomu, co by se mělo stát, aby Evropa eh, zůstala regionem, který eh, buduje saví lodi. My to eh, samozřejmě chceme zachovat a zůstane to tak, že můžeme mít silné postavení pouze tehdy, když budeme mít velice specializované, náročné odvětví, nebudeme moci konkurovat, co se týče masových Eh, masového zboží v posledních letech. Eh, jsme v celé řadě průmyslových eh, sektorů se pokoušeli pomocí nové metody zajistit eh, bezpečné plánování v tom smyslu, že jsme si vyměňovali eh, poznatky s parlamentem, s členskými zeměmi, eh, s průmyslovými odvětvími, s odbory a s ostatními organizacemi občanské společnosti o té otázce, která se týká dohledné budoucnosti a sice co eh, společnost od podniků očekává a co od nás očekávají eh, podniky, to znamená eh, určitá dlouhodobá bezpečnost plánování pro evropské podniky, abychom zajistili toto podnikům, ale nikoli tím, že bychom jim odebrali odpovědnost, co se týče eh, trhu, co se týče eh, managementu, to znamená, máme eh, různá podniková odvětví, textilní průmysl, průmysl je zde tady politika, která se týká všech průmyslových odvětví, jsou zde návrhy komise a v pravidelných odstupech se tímto zabývá parlament. Já bych si přál, aby eh, tento přístup, který je mm, na bázi partnerství, aby tento přístup dále pokračoval. Já si myslím, že to je to, co eh, je nejférovější a nejprůhlednější, je to metoda, pomocí které zajistíme, abychom eh, podnikům nebo průmyslovým odvětvím nezajišťovali e, rámcové podmínky na nějakých tajných zasedáních, ale aby to bylo velice otevřené. Takže já jsem se e, e, zabýval kritikou, která byla v Evropském parlamentu. Já jsem tomu dříve vůbec nerozuměl. Já jsem tedy, tedy dříve říkal, že už jsme se desetiletí tímto zabývali a, a byly, bylo dosaženo určitých dohod v kuloárech samozřejmě otevřený a široký proces, kde kde se všichni mohou zapojit, tak tady jsou výsledky eh, průhledné, takže momentálně bylo eh, prosazeno to, že to je rozumná metoda a eh, myslíme si, že je dobré tímto způsobem takto pokračovat. Poslední moje připomínka, já se tím tedy vracím k tomu, co jsem už krátce zmínil, když jsem se zabýval rancovými podmínkami, tak na konci politického mandátu a já jsem na konci svého eh, mandátu, jak víte, tak tady existuje několik věcí, o kterých eh, si člověk přeje, aby pokračovali. Eh, takže to, co bych vám chtěl klást na srdce, protože vám skutečně chci říci, jak nesmírně důležité je to, abychom umožnili podnikatelské iniciativy v Evropě, abychom měli určité svobody v těch správných kanálech, tak tady je eh, skutečně důležité eh, rušit byrokracii a osvobozovat podniky od eh, přebytečných zátěží. Eh, Podtrhuji přebytečný, takže nejde o to, abychom něco měnili na cílech našich pravidel, ať už se to týká životního prostředí, bezpečnosti, zajišťování kvality a tak dále. O to tedy nejde. Jde zde o to, aby ty cíle, které se nemění, aby byly dosahovány takovým způsobem, abychom zabránili eh, byrokracii a nákladům, které nejsou nezbytné. A to je projekt, který jsme započali před několika lety a komise ještě před uplynutím tohoto měsíce předloží rozsáhlou zprávu o výsledcích této politiky a tam potom uvidíte, že ten cíl, který jsem formulovala, a sice do roku 2012 dojít ke zredukování těchto nákladů o 25 že tedy eh, co se týče návrhů, komise dosáhla toho cílu, takže eh, tyto návrhy, eh, tady už je potenciál více než 40 miliard euro za rok ale je zde třeba souhlasu eh, zákonodárce v Evropské unii, to znamená ve většině těchto případů tomu tak ještě není, především tedy u těch projektů, které mají enormní potenciál úspor. Já tedy vím, že tento výbor není příslušným výborem, ale vy jste výborem, v jehož eh, působnosti toto bude nejsilněji eh, zakotveno, jestli ta politika bude úspěšná nebo ne. A proto si myslím, že je eh, velice důležité, abyste tomu věnovali zvláštní pozornost těchto pěti letech jsem eh, zažil velice mnoho pozitivního a ne tak mnoho negativního. Eh, důvěřuji evropskému hospodářství a evropskému průmyslu a myslím si, že je zde někdy třeba motivace, ale každopádně u politických intervencí a u tvorby zákonů musíme dbát vždycky na to, abychom to, co děláme, nedusilo podnikatelskou iniciativu. Eh, jsem toho názoru, že v tržním hospodářství, eh, tak jak já ho chápu jako sociální tržní hospodářství, že zde musíme klást důraz na to, aby podniky prosperovaly. A myslím si, že je zásadním nedorozuměním eh, se kterým se někdy eh, setkávám. sice nedorozuměním je, že politika přátelská k podnikům, že je to politika, eh, která je proti zaměstnancům. A to si myslím, že je těžká eh, chyba při uvažování. To znamená, podniky vytvářejí pracovní místa, nikoli politika. My můžeme jenom podmínky ulehčit, aby podniky mohly eh, zřizovat pracovní místa, ale musíme tedy mít politiku, která bude přátelská k podnikům. Eh, přátelská k podnikům to neznamená, že bychom eh, měli přání podniků postavené nad potřeby společnosti. Samozřejmě eh, podniká, politika eh, podpory podniků musí zohledňovat zájmy společnosti, ale přátelské podnikům to znamená, že rámcové podmínky se musí nastavit tak, aby podniky mohly růst, aby mohly investovat a že eh, tímto způsobem mohou vytvářet pracovní místa. A to bude rozhodující otázka která v budoucnu před námi bude a je třeba řídit naše hospodářství takovým způsobem, abychom měli dostatečný počet kvalifikovaných a dobře placených pracovních míst. Takže to je to, co jsem vám chtěl říci. Zcela vědomně jsem se nevěnoval určitým detailům, ale samozřejmě v diskuzi se můžeme na ty věci podívat ještě více do detailu ale na začátku legislativního období jsem vám chtěl eh, naznačit, eh, načetnout takový celkový obrázek, který se týká úkolů, které jsou před námi. Eh, takže děkuji za spolupráci, kterou jsme měli. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Srdečně děkuji, pane komisaři, za to, jak jste nám to nastínil. také děkuji za to, jak velice jasně, otevřeně, a kriticky e, jste se vyjádřil také e, v rámci určitého zamyšlení. Takže je třeba mít e, takový základní přehled o těch eh, jednotlivých projektech, o kterých, eh, kterými se budeme zabývat v budoucnu. Eh, takže já jsem si zcela jistý, že máme celou řadu bodů pro další diskuzi, pro další dotazy nebo pro kritické připomínky. To je samozřejmě také smyslem tohoto konání. Já bych vám tedy chtěl poděkovat. Máme zde tedy již celou řadu těch, kdo se hlásí o slovo. Já bych vás chtěl, milé kolegyně a milí kolegové, poprosit, abyste se soustředili neděli Vždycky na čas necháme běžet hodiny, takže budeme mít určitý eh, pocit, eh, abychom nehovořili příliš dlouho. Chceme tady eh, si vyslechnout i odpovědi a nechceme, abychom vás museli velice brzy přerušovat. Nejdříve se hlásí paní Dalka Stýle. Máte slovo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor comisario, por su presencia Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás dneska přišel. Využívám této příležitosti k tomu, abych vám poděkovala za práci, kterou jste odvedl spolu s naším výborem během uplynulých pěti let, protože právě vy jste měl eh, na starosti průmysl, takže děkuji vám za všechny ty roky vaše práce. A teď bych se chtěla zaměřit na některé konkrétní otázky. <clears throat> Příští rok je rok inovace a kreativity. Tedy Evropský rok inovace a kreativity. Navíc eh, to koresponduje s koncem Lisabonské agendy. Komisař to zmínil. Lisabonská agenda, to všichni známe. V evropské eh, debatě, ale i v národní debatě, to je především smlouva, ten referenční dokument, na který se stále odvoláváme. Na něj se také upínají všechny naše cíle. Používali jsme tento dokument, odvolávali jsme se na něj proto, abychom jaksi motivovali eh, všechna naše rozhodnutí snad jsem se neúčastnila žádné parlamentní debaty, kde by aspoň jednou nebyla zmíněna eh, Lisabonská smlouva. I když je třeba říci, že po deseti letech, když se ohlížíme na začátek, na, na ten původní cíl, tak vidíme, že je tady obrovská propast mezi uh, Evropou a Spojenými státy a bohužel ta propast se vůbec nezmenšila. Bohužel ta propast se naopak prohlubuje. Takže, pane komisaři, moje otázka, jak nahlížíte rozvoj rámcového projektu? Jak budeme moci obnovit Lisabonskou agendu? protože to sdělení, které komise vydala 2. září o inovaci, kde se také zmiňuje duševní vlastnictví, evropský patent, investice do inovace, eh, vztah mezi výzkumem a eh, výrobou. To jsou všechno klíčová témata a já se vás ptám, eh, jakou očekáváte iniciativu ze strany komise. Jak budeme moci tento evropský projekt skutečně zasadit do nějakého rámce, referenčního rámce, který by v určitém smyslu nahradil Lisabonskou agendu? Teď dvě konkrétní otázky. Malé a střední podniky těžko dosáhnou na bankovní úvěry protože ty nároky na bankovní kapitál Bazilej 2 jsou zdrojem problémů a značně komplikují přístup malých a středních podnikům k úvěru. Teď se studují různé iniciativy a mě by zajímalo, zdali Evropská komise zahájila nějakou eh, iniciativu v tomto smyslu na své nadcházející období? A druhá otázka, automobilový průmysl v Evropě. Eh, Opel všichni sledujeme tuto kauzu a já jako španělka se samozřejmě přeji, aby výroba a její kvalita byla zachována. Nicméně je tady ještě další rozměr a to jsou konkurenční podmínky na světové úrovni potíže třeba v zemědělství, ta snaha vstoupit na neevropské trhy, vlastně neexistence překážek v Evropě vzhledem eh, k vývozům třetích zemí. Třeba vývozům aut do Evropy. Děkuji vám. Děkuji kolega Rote. Děkuji, pane předsedo, já bych také zahájil poděkování. Chci poděkovat panu komisaři Ferhojgenovi. Hovořilo se zde o automobilech, já jsem zpravodajem pro emisní normy Euro 5, Euro 6 a jsem rád, že se nám to podařilo realizovat rychle. Vy jste nás v tom velice podpořil, komise nás vždy podporovala slovy i činy, za to vám chci velice poděkovat. A chci vám také poděkovat za politiku KAS 21, že byly vytvořeny rámcové podmínky, kterých nyní v době krize můžeme využívat. Bylo to předvídavé a dobré. Chci se zeptat na technologie v budoucnosti. Hovořil jste také o krizi CO2 a hospodářství a významný prvek této mozaiky je ukládání otázka, zda automobil eh, bude hybridní nebo čistě elektromobil a také otázka obnovitelných zdrojů energie. Celá řada automobilek prezentuje auta, ale jak jste sám říkal, ještě nemáme před domem. A myslím, že zde potřebujeme koordinovaný evropský postup, který se týká infrastruktury, jak lze vytvořit příslušnou infrastrukturu a systémy a také se musíme dostat ku předu v oblasti výzkumu. Zde je třeba provádět výzkum nad rámec jednotlivých systémů. Pokud se nyní dávají finance na výzkum, tak je to pro určitý průmyslový sektor, automobilový, energetiku a podobně. Ale zde bychom měli překročit hranice jednotlivých sektorů. Byla by to výzva komisi a vám, pane komisaři, aby zde panoval větší tlak na předkomnávání těchto systémových hranic při rozdělování financí. Co se týče hodnocení dopadů, zde souhlasím s vaším návrhem, ale je třeba hodnotit také sociální dopady. To je důležitá věc, protože průmyslová politika je také politikou zaměstnanosti a sociální politikou a je to na adresu nové komise, že při hodnocení dopadů je třeba nezbytně také zahrnout oblast sociální, protože když lidé opět budou věřit Evropě, budou vědět, že se dopady posuzují nejenom v jedné oblasti, ale i v oblasti sociální. Děkuji, kolegyně van Brent. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaře, za váš zajímavý příspěvek. Bohužel jsem s vámi nemohla dlouhodobě spolupracovat a je mi to velice lísto, líto, že se to také v příštích pěti letech nepodaří, leda, že byste se rozhodl jinak, což já bych velice podpořila. Proč? Proč to tak je? Vy jste vyjádřil silnou víru v průmyslovou politiku, která je velice důležitá. A jsem přesvědčená o tom, že je důležité v této komisi vidět, že Evropská unie nemůže mít fungující ekonomiku bez silné inovativního průmyslu a je důležité, aby tato komise na tom silně pracovala. Odkázal jste na různé významné technologie, také na význam vědy, výzkumu a školství. Měla bych jednu specifickou otázku. A sice, jakou měrou se komise podílí na vytváření nových koncepcí v průmyslu, které souvisí s takovým principem cradle to cradle, to znamená, že vyrábíme takové výrobky, které jsou eh, v čele světového vývoje a při neprodukování odpadů. Domnívám se, že to se musí stát zásadním pilířem průmyslu v budoucnosti. Doufám, že se na mě nebudete zlobit, že jako členka parlamentu z Belgie, která žije v Antwerpách, se vás musím zeptat na pobočku Oplu v Antwerpa. Hovořil jste otevřeně a já souhlasím s tím, co jste říkal. Ovšem, myslím si, že to není v souladu s tím, co se dnes děje, co dnes čítáváme v novinách. Říkal jste, že je možné rozhodovat o státních podporách pouze tehdy, když je to založené na argumentech ekonomických. Já s vámi souhlasím. Ovšem, my nevidíme ony argumenty ekonomické. Nejenom my, ale také belgická nebo vlámská vláda nevidí ta tvrdá ekonomická kritéria, která dnes rozhodují o tom, která pobočka Opluv EU je nejefektivnější, která z nich nejlépe funguje. Dnes, nebo v včera v tisku, ve vlámském tisku, ale i ve Špíglu bylo napsáno, že Němci nechávají antwerpskou pobočku padnout a že německá vláda říká, že podle tvrdých ekonomických ek- kritérií je antwerpská pobočka mnohem méně výkonná než například pobočka v Bochumi. Chci se zeptat, je to úkol německé vlády eh, publikovat takovéto věci? dávat je do dokumentů a vyzrazovat je novinářům. Musím říci, že pro poslankyni z Antwerp není příjemné si něco po ránu takového přečíst, ale musíte si uvědomit, co to znamená pro dělníky v tomto závodě. A za druhé, jaké je stanovisko komise? Kdy nám komise jasně řekne, jaká jsou ta ekonomická kritéria? A kdy komise zaujme jasné stanovisko ke státním podporám? Obávám se, že komise to udělá až v případě, kdy už bude pozdě. Pane komisaři, vzhledem k tomu, že zde můžete mluvit volně a upřímně, Doufám, aby, chci vás vyzvat, abyste tak učinil i v souvislosti s firmou Opel. Mám pocit, že jediná organizace, která evropsky funguje, jsou evropské odbory a mám velký respekt vůči tomu, co činí, protože jsou to oni, kdo se dnes odvažují hovořit o solidaritě, což je něco, co podle mého názoru dělá komise příliš málo. Rozděluje výhody, ale můžeme rozdělovat i ty nevýhody. Děkuji vám, pane komisaři, až odpovíte tyto otázky. Děkuji, kolega Girek. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád připojil k tomu, o čem zde hovořila kolegyně, je to firma Opel. Víme, že to bylo pro vás důležité téma a pro ní také. Já bych se chtěl zeptat Hmm, právě tímto směrem, tady otázka týkající se firmy Opel. Vzhledem k tomu, že Opel koupilo kanadsko-ruské konzorcium, se chci zeptat, zda to nebude znamenat delokalizace mimo hranice Evropské unie. Už dnes se v Polsku říká, že podnik v Glivicích bude přemístěn do Ruska kolik je na tom pravdy. A jaké záruky můžeme získat od Evropské komise, že to pravda není. Kdyby šlo pouze o konkurenceschopnost, tak si myslím, že delokalizace do Ruska by měla znamenat konkurenceschopnost, protože tam jsou nižší e, náklady na mzdy, ovšem kvalita by nejspíše byla horší. Děkuji. Děkuji, pan Balcitis. Děkuji, rád bych poděkoval panu komisaři za jeho velice zajímavou prezentaci, která se týkala výhledu našeho průmyslu, různých odvětví našeho průmyslu. Já jsem nový poslanec Evropského parlamentu, ale když se vrátím do své členské země, tak čelím vážným otázkám. My procházíme dost komplikovanou situací a na začátku tohoto roku Evropská komise spolu eh, s Evropskou centrální bankou provedla eh, analýzu problémů, kterým, s kterými se potýkají malé a střední podniky. A ta analýza se týká všech 27 členských států, ale zejména se zaměřuje na eurozónu. Mnoho podniků které se potýkají s problémy s financováním, obdrželi podporu od eh, regionální banky pro rozvoj a dalších institucí. Další členské státy EU, které nejsou členy eurozóny, procházejí ještě většími potížemi a mají ještě větší potíže s financováním. Eh, pane komisaři, eh, jaký máte názor na finanční podporu v budoucnosti. Neměla by ta podpora eh, být k dispozici pro všechny členské státy? Když chceme dosáhnout toho, co jste naznačil v oblasti inovace a ty další cíle, udržitelný rozvoj a další, konkurenceschopnost a solidarita v Evropské unii. Senhor Presidente, Senhor Comissário, muito obrigada. Eh, eh, pane předsedo, pane komisaři, děkuji. Eh, děkuji za tuto velice podrobnou prezentaci. Gratuluji také komisi k tomu, že zvolila horizontální přístup v oblasti inovace. To je velice důležité Vzhledem k těm obrovským výzvám, eh, před kterými Evropa stojí, musíme nalézt globální ehm, obecnou eh, odpověď. Takže inovační politika ehm, musí být zapracována také do jiných politik, jak jste řekl, eh, pane komisaři, musí být součástí evropské strategie a restrukturalizace, kterou jste také zmínil. Pane komisaři, jak podle vás tato eh, inovační strategie pomůže eh, technologické transformace bude-li to třeba? Eh, zejména v oblasti automobilového průmyslu, výroby lodí a dalších sektorů, které s tím souvisejí. Třeba takových průmyslů, které spotřebovávají hodně energie a které se potýkají s vážnými problémy. Vzhledem eh, také k tomu, že je třeba stále snižovat emise CO2 a podobně. Jak ta inovační politika, kterou přijala komise, bude moci mm, přispět nebo pomoci těmto eh, průmyslovým odvětvím, aby se přetransformovaly z technologického hlediska? Děkuji, pan kolega Belet. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkuji vám za dobrou spolupráci. Budu hovořit pomalu, protože vím, že rozumíte i nizozemštině, takže já vám přeji mnoho štěstí i pro vaši budoucí kariéru a budoucí životní plány automobilový průmysl. Pane komisaři, zde zazněla celá řada kritických hlasů, kritika vás a Evropské komise způsobu, jakým řešila krizi v této oblasti v minulých týdnech a měsících. Je mi jasné, že se také nemůžeme vrátit do 80. let společenství uhlí a ocely, proč se nyní v Evropě neděje to tež, co se dělo tehdy v eh, souvislosti s uhlím a oceli. To prostě ze smluvních hlediska nejde, protože máme už smlouvy jiné. Ovšem někteří kolegové mohli vystupovat proaktivněji. Ba není na to ještě pozdě. Ještě je to možné. A tato, tento absurdní závod v nacionalismu, která země dá kde kolik dotací, tomu jsme se mohli vyjmout a myslím, že z části tuto záležitost ještě můžeme ovlivnit, skoordinovat. Myslím si, že proto ještě prostor máme. Existují samozřejmě velcí hráči. Vy jste se snažil, byť s nedostatečnými výsledky, dostat k jednacímu stolu velké hráče v této oblasti, aby vznikla koordinovanější strategie pro nové technologie. Také poukazujete na ten propad trhu. Myslím, že nyní jsme skutečně nejníž. Dochází zde samozřejmě k určité fluktuaci a jistě přijdou auta nové generace. Sám jste říkal, že tato auta ještě nestojí před domem, ale už stojí na rohu naší ulice, už jsou ta auta skoro hotová. Pokud se této záležitosti, pokud se v této záležitosti trh zotaví, domnívám se, že se zotaví rychle. Viděli jsme to nedávno, že se trh nezhroutil, ale snížil. Velcí výrobci v automobilkách se museli rozloučit s celou řadou zaměstnanců a potom to zeštíhlení opět došlo k náboru zaměstnanců v automobilkách. A domnívám se, že k tomuto trendu dojde opět, i když ten směr půjde směrem k novým technologiím. Rád bych odkázal na článek v novinách Wirtschaftswoche. Také už na to odkázal kolega z Polska. Týká se to případné delokalizace polského podniku do Ruska. Virchow Dochle také psala o delokalizaci antwerpského podniku směrem do Ruska. Vy jste, pane komisaři, poukázal na autonomii této automobilky. Ovšem domnívám se, že Evropská unie a Evropská komise by do toho mohla vstoupit, pokud se to týká technologie, kterou s podporou Evropské unie vznikne v budoucnu. Jde o to, že technologie, kterou budeme rozvíjet s evropskou podporou, bude náhle exportována do Ruska. To přece nemůže být cíl. A vy, komise, my zde v parlamentu máme účinné nástroje, jak vyslat jasný signál automobilkám. Pokud chceme spolupracovat na nové technologii, tak jde o to, aby se dostala na trh evropský a nikoli, aby převzetím nebo částečným převzetím Oplu byla exportována do Ruska. Takže eh, bych vás chtěl vyzvat, abyste se tímto tématem ještě více zabýval a činil tak i váš nástupce. Děkuji, pane kolego. Mám zde na seznamu ještě šest poslanců a poslankyň, které se hlásí o slovo. Kdybyste, pane komisaři, chtěl nyní krátce odpovědět, tak vám dám slovo a pro kolegy to potom bude ještě komplikovanější, protože v 16.30 nás čeká další bod pořadu jednání. Já se pokusím to zkrátit, já bych zhrnul všechny otázky, které se týkají těch automobilů. Eh, takže paní Castillo Vera eh, Eh, poděkovala za to, co bylo uděláno. Nebylo to tak zcela negativní, eh, ať už tedy se podíváme na to srovnání té eh, schopnosti inovací a co se týče produktivity, tady naše pozice vůči Spojeným státům a vůči jiným oblastem světa se zlepšila, ale není to zatím dostatečné. A potom eh, obnovení agendy, to nevychází eh, z Lisabonské agendy roku 2000, to už jsme v roce 2004 prohlásili za stroskotané, takže já nevím, odkud pochází to nedorozumění, že ještě pořád eh, se pracuje na základě Lisabonského programu z roku 2000. To tomu tak není. My pracujeme na eh, základě partnerství pro růst a zaměstnanost roku 2005, to znamená, to je nová Lisabonská agenda, to je podstatně jiné než ta agenda z roku 2000. A eh, ten eh, trochu sporný cíl v roce 2010, že to tady tam ještě není, tak to já říkám, že na tom nezáleží, v jakém roce koho předhoníme, to spíše je důležité, jaká bude naše naše vlastní výkonnost. Takže eh, další eh, období eh, to zase bude zřejmě pětileté a zase budeme využívat zkušeností z minulých let a budeme se pokoušet tento projekt dále zlepšovat. Já si myslím, že eh, to budeme muset ještě silněji sladit, budeme muset ještě více vypracovávat priority, budeme se muset zbavit nezbyt, eh, balastu, který není potřebný a měli bychom tedy eh, vytvořit to, co je na evropské úrovni skutečně potřebné potřebné. Máme ale celou řadu velice dobrých zkušeností s tou politikou růstu, růstu a zaměstnanosti a to především v té oblasti, že jsme vytvořili mechanismus, který nám umožňuje využívat dobré zkušenosti, které se učinily v jednom členském státě ve všech ostatních evropských zemích. To znamená exportovat je. Takže ten systém toho, že se navzájem od sebe učíme, to se rozvinulo velice pěkně a z toho mám velikou radost zkušenost, eh, vy to tedy eh, i víte. Takže ať už vezmeme jakékoliv měřítko, schopnost inovací, produktivita, eh, stav technologického vývoje, tak když máme celosvětové srovnání, tak vždycky najdete celou řadu evropských zemí, které se nacházejí v absolutní špičce. Nejinovativnější státy světa jsou v Evropě. Na špičce je Švýcarsko, eh, potom Finsko a Švédsko a potom teprve přicházejí Američané a ostatní, takže ve všech oblastech nacházíte na špici evropské země. Takže jinými slovy řečeno, my to umíme. Není nic, co bychom v Evropě neuměli. Ovšem problémem je, že to neumíme vždy všude a neumíme to vždy e, zároveň. Takže to, že se navzájem od sebe učíme, že tady si bereme dobré zkušenosti z jednoho systému a převádíme, převádíme ho do druhého systému, tak to je to důležité. Takže tady je třeba na toto se soustředit. Vy jste tedy e, oprávněně upozornili také na malé a střední podniky a na dohody o volném obchodu, takže já jsem e, o Business Act nehovořil, my jsme tedy o tom už jednali, tady máme politický rád rámec pro eh, tuto činnost. My jsme skutečně ve fázi implementace a co se týče úvěrů pro malé a střední podniky a jejich nedostatku, to je správné, ale eh, v různých zemích je to různé, takže to záleží na bankovních systémech, které máme. Máme určité země, které mají několik málo velkých bank, tam eh, je nedostatek úvěrů velký. Potom máme země, které mají například družstevní bankovní bankovní systémy a právní banky. E, tady jsou e, instituce, které jsou daleko výhodnější pro malé a střední podniky. Máme ale také malé a střední podniky, e, které získávají úvěry na evropské úrovni a ty objemy, které se poskytují malým a středním podnikům v členských státech, to je mnohonásobek toho, co bylo v minulosti. Matthias Krota. Tady se k tomu vrátím. Co se týče těch sociálních hodnocení dopadů, s tím já souhlasím, to je povinné pro komisi. Já si ale myslím, že je tady ještě potenciál pro zlepšení a když je tady tlak ze strany parlamentu, tak eh, to je samozřejmě jenom užitečné. Potom tady byla další připomínka, která se týkala Oplu, a pan Gerek také k tomuto tématu. Já se k tomu ještě vrátím. Pan Balacitis. Eh, já jsem už hovořila o malých a středních podnicích a není to tak, že jenom v eurozóně by byly tyto podniky eh, podporovány. Evropská investiční banka prostřednictví, které, prostřednictvím, které to financování probíhá, nečiní žádných rozdílů ten program pro malé a střední podniky roky, eh, který je pod mou záštitou, kde se to provádí přes Evropskou investiční banku, tak to se týká všech eh, podniků. Nevím, co tady jste eh, měl tím odkazem na stejnou pomoc pro všechny, jestli to tedy mám chápat tak, že všichni mají stejné právo, to ano, to máme, ale stejná pomoc pro všechny, tak zatím já mám velký otazník. Máme v Evropě systém solidarity, slabší dostane více a to konsilí nedostane nic, takže jestliže bychom měli systém, který by byl takový, že bychom měli na hlavu to samé, že bychom požadovali to samé, tak potom by smysl této politiky eh, nebyl naplněn. Ten smysl té politiky je pomoci těm, kdo by měli dotahovat na ty další. A já si myslím, že ten aspekt solidarity v evropské politice budeme ještě posilovat. Eh, paní Valkálio, eh, i s tím tedy souhlasím ta technologická inovace, eh, především Eh, co se týče public-private partnership a co se týče cílených opatření v rámci sedmého eh, programu pro výzkum, tak eh, toto podporujeme, takže smysl toho sdělení, o kterém jsem hovořil, je soustředit se na to, abychom zabraňovali zdvojování práce, abychom dosáhli rychlých výsledků. Samozřejmě máme i jiné politické nástroje, kterými můžeme podpořit technologické průlomy, takže tady bylo hovořeno i o tom v souvislosti souvislosti s těmi zákonnými ustanoveními, která se týkají emisí vozidel. Samozřejmě to, co stanovil tento parlament, to je technologická revoluce v evropském eh, sektoru výroby automobilů a myslím si, že to bylo i úmyslem. A když se tedy podíváme obecně na průmysl a bude se to zde takto eh, využívat, tak tady je nejdůležitější otázka, jak budeme roz rozdělovat zátěž, která vyplývá z systému evropského obchodování s emisními povolenkami. Eh, máme eh, nebo už jsme dříve hovořili o této věci v tomto výboru, takže já jsem tedy eh, hovořila o takzvaném carbon leakage, takže co tady budeme dělat s těmi podniky, které mají velkou spotřebu energií, nebo na základě charakteru výroby eh, vytvářejí vysoké emise, které eh, jsou ovšem také vystaveny ostré zahraniční konkurenci, takže eh, nebylo by dobrým výsledkem, kdybychom tyto podniky v Evropě zavřeli a tyto odpady bychom produkovali někde jinde a možná ve větším množství. Takže eh, z tohoto hlediska všechny sektory a subsektory evropského průmyslu eh, analyzují eh, útvary komise a všechny tyto sektory a subsektory se identifikují a identifikuje se tedy, které z nich eh, jsou vystaveny nebezpečí carbon leakage. A tady se objevuje rozhodující bod. Když se tedy ehm, přidělují ta práva, a, eh, tak se vždycky postupuje podle stavu techniky, která je zde používána. To znamená, že eh, podnik, který používá nejmodernější techniku a tím pádem má nejnižší znečištění, bude mít největší výhodu. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že ta cesta, kterou jsme zvolili, povede k velkému úsilí při vývoji technologií, eh, které se týkají těchto oblastí. A teď se tedy dostávám k těm automobilům. Eh, zcela obecně, co se týče Eh, budoucnosti evropského automobilového průmyslu. Jsem posledním člověkem, který by musel být kritizován, protože my máme CAS 21, už v roce 2004 jsme s tím začali a eh, nikde není možné popírat, eh, že toto je nejmodernější koncept, koncept pro budoucnost, pro automobilový průmysl na celém světě, takže bylo to vytvořeno za vzájemného souladu a tento koncept je realizován a ta krize, kterou máme, to má jiné příčiny. Komise dnes nemá ani vůli, ani možnost eh, utvářet klasickou průmyslovou politiku eh, ve smyslu výrobních kvót a ve smyslu stanovování cen a subvencí eh, do struktury průmyslu. Takže toto já odmítám a nemyslím, že v budoucí komisi by někdo něco takového chtěl dělat. Ani to není možné, protože evropský rozpočet proto nepředpokládá ani jedno jediné euro. A co se týče té diskuze o Oplu, co se stále znovu přehlíží, to je ta skutečnost, že dotace v evropském právu jsou v zásadě zakázány, takže ve smluvě je, že dotace jsou zakázány a jsou povoleny pouze u výjimek. A to je důvod, proč v konečném důsledku rozhoduje komise. Komise rozhoduje, jestli výjimečně je možné povolit dotaci a proto platí velice jasná pravidla dotace, eh, příspěvky na eh, ze strukturálních fondů. To podléhá zcela jiným pravidlům, protože to se dělá proto, aby byla vytvářena pracovní místa, protože eh, by byl, nebylo smysluplné podporovat nějaký podnik, který nebude muset vytvářet pracovní místa. To by nebyl tedy smysl tohoto opatření. O tom nehovoříme. Nyní hovoříme o intervencích, o státních intervencích do trhu. Jestliže nějaký podnik se dostane do potíží nebo do potíží se dostane celý sektor a intervenuje stát, kdy to je umožněno. Vícekrát mi bylo řečeno, že komise by to měla vyjasnit, ale dámy a pánové, od prvního dne jsme měli zcela jasné poselství a řekli jsme, že komise to povolí pouze tehdy, jestliže bude rozhodnutí o této podpoře na základě eh, business plan, to znamená plánu restrukturalizace, jehož výsledkem bude eh, konkurenceschopný podnik, který je výkonný, ale zatím takovéto rozhodnutí ještě vůbec nepadlo. Komise eh, zajistila na třech ministerských schůzkách, které jsem uskutečnil za německého předsednictví, takže tady se hovořilo na celé řadě konferencí, že všechny členské země, kdykoliv budou úplně informovány, také belgická a vlámská vláda. Není to pravda, že by nebyli informováni, není nic v celém tom procesu, co by každá vláda neznala. To znamená, že momentálně všechny vlády eh, kontrolují plán, který byl předložen eh, těmi podniky i belgická, vlámská, španělská, polská, britská vláda, takže eh, ta lhuta zítra vyprší, takže máme novou situaci a teprve potom bude možné rozhodnout eh, o tom, zda a jakou formou budou dotace poskytovány. A komise při mnoha příležitostech naposledy v debatě v Evropském parlamentu zcela jasně řekla, že to bude velice přísně vlastně kontrolovat a že nebude akceptovat, aby byly tyto dotace spojeny s politickými eh, požadavky, co se týče zajištění standardů nebo pracovních míst, to znamená zajištění pracovních míst pro určité eh, stanoviště, určité podniky. Toto komise nebude akceptovat. Co se týče kvality eh, jednotlivých eh, stanovišť, tak tady k tomu německá vláda nemá vůbec co říci. Německá vláda ani vůbec nemá žádnou možnost, aby něco takového hodnotila. To mohou udělat pouze vlastníci General Motors a budoucí vlastníci. A německá vláda, pokud k tomu něco řekla, tak to není z vlastních vědomostí, nebož to vychází z toho, co dosavatní eh, vlastník nebo nový vlastník konstatovali. Takže my o tom můžeme potom ještě hovořit mezi čtyřma očima. Já tedy nemohu veřejně říkat, eh, co o tom vím, protože to podléhá tajemství, ale mohu říct jednu věc. Co se týče Antwerp, tak eh, tady hodnocení starého vlastníka je jiné než to hodnocení toho budoucího nového. Je tady veliký rozdíl. Eh, takže eh, Záleží to na to, podle jakých měřítek je to hodnoceno. Já jsem tedy toho názoru, že ten podnik v Antwerpách má šanci a že je eh, to tak, že si tu šanci i zaslouží a já vám k tomu potom osobně ještě něco povím. Eh, přesun technologií do Ruska. Eh, takže eh, přesun technologií se děje každý den a náš průmysl transferoval technologie do Číny a do jiných zemí, ale otázka je, ze jakých podmínek se uskuteční transfer Eh, technologií. Při svobodném eh, světovém obchodu se ty eh, technologie transferují a nikdo tedy nepředpokládá, že ten transfer technologií, který půjde možná do Ruska u Oplu, že se to uskuteční bez licencí nebo bez zohlednění pravidel duševního vlastnictví. Takže není plánováno přesouvat výrobní kapacity do Ruska, pokud já tedy vím, ale co je plánováno a co tedy bylo důvodem, proč General Motors souhlasil s tím prodejem. To byl rozhodující bod. Tak eh, co tedy je plánováno? To je eh, to, že pomocí technologie Oplu a General Motors e- Evropa a e, za pomoci těch kapacit, které jsou v Rusku, výrobních kapacit, vytvořit nový model auta, které bude e, určeno pro ruský trh. Nechci vyloučit, že rusové e, z dlouhodobého hlediska plánují export v automobilové výrobě, tak jako Číňané, také tomu nebude možné zabránit, ale co je momentálně plánováno, to je model nebo modelová řada, která by byla určena pro ruský trh a všichni, eh, kdo se tím zabývají, u General Motors Evropa a Opel, tak ti si myslí, že to je velká šance. Eh, další připomínka, která se týká eh, přesouvání podniků. Samozřejmě nebuďme naivní. Takové podniky, které mají svá stanoviště Eh, zvolená výhradně podle eh, snížení eh, personálních nákladů, tak ti nebudou věrní svým stanovištím, takže továrny v Lotyšsku se momentálně budou přesouvat do Běloruska, takže ti, kdo se usadili v Polsku, půjdou samozřejmě dále do Ukrajiny a do Ruska, protože tam jsou podmínky, podmínky výhodnější, ale to jsou výroby, které nemůžeme udržet stejně v Evropě, nemůžeme si dělat žádné iluze, nebudeme schopni udržet výrobu v Evropě, která bude konkurenceschopná pouze tehdy, když se budou platit nízké mzdy. Nemůžeme platit takto nízké mzdy v Evropě, ani si to nepřejeme. Přáli byste si, abychom vstoupili do konkurence s Číňany, kteří platí nejnižší mzdy? To samozřejmě nechceme, takže proto tedy jsme řekli, že eh, nestanovíme, eh, neumístíme evropský průmysl dolů na ten řetězec, kde skutečně ty náklady eh, hrají velkou roli, nebo že ji umístíme na tom horním eh, konci, kde ty personální náklady jsou marginální, takže kde se nebude konkurovat platy, ale bude se konkurovat nejvyšším technologickými výkony. Takže já si myslím, že auta v Evropě mají budoucnost. Já vám řeknu jenom jedno jediné číslo přišlo eh, auto střední třídy, které přišlo před nedávnem na trh od výrobce, o kterém jsme teď celou dobu hovořili, tak to stojí 45 tisíc euro v nejlepším vybavení. A víte, eh, jak, kde je podíl eh, nákladu na práci 1300 350 euro, takže to je momentálně už u těchto automobilů velice kvalitních, tak ten podíl těch nákladů na práci je poměrně marginální a proto já jsem přesvědčený o tom, že eh, automobilový průmysl bude moci zůstat v Evropě. Promiňte tedy, já jsem to neskrátil, tak jak jsem řekla, ale myslela jsem si, že to bylo důležité a bylo to i obtížné. Ano, máte pravdu máte pravdu, ale ukazuje to také, že tyto otázky jsou důležité. Je důležité o nich detailně hovořit. Případně požádáme následujícího hosta, aby ještě chvilku počkal. Rád bych dal kolegovi také slovo. Prosím, buďte struční. Mám zde celou řadu, ještě sedm lidí, kteří se hlásí o slovo. Další je kolega Bityko. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane Ferhojgene, za to panoráma, které jste zde načrtl. Musím říci, že je mi líto, že se o něm již nebudeme moci v příštích pěti letech hádat o tom, jak má vypadat moderní evropský průmysl. Sdílím s vámi názor, že moderní evropský průmysl má být konkurenceschopný. Ovšem když uvádíte trvalou udržitelnost a konkurenceschopnost, tak je také třeba dodat, že v jádru ovšem rozhoduje ta trvalá udržitelnost. Pokud chceme získat politickou podporu pro evropskou průmyslovou politiku, která má být dobrá v budoucnu, potřebujeme určitý leitmotiv, narrativního charakteru, kterým to ukážeme. A tato hlavní myšlenka, podle mého názoru, může být pouze ekologická průmyslová revoluce. Domnívám se, že to je věc, kterou musíme mnohem silněji podtrhnout. Proto nejsem tak šťastný, že pod nadpisem Carbon Leakage v celé řadě evropských odvětví rádoby pomáháme výjimkami v obchodování s emisemi. Domnívám se, že s ohledem na potřebný inovativní byč se nám to ještě hrubě nevyplatí. Za druhé se domnívám, že nemůžeme hovořit eh, o dalekosáhlé evropské automobilové politice, která se dívá mnohle dopředu. V USA plán Baracka, o, Baran, Baracka Obamy znamená 2,3 miliard investic a Číňané dokonce 75 miliard do ekologických technologií a automobilů. To znamená skok v technologií, který má nastat a já mám dojem, že my na to nejsme dostatečně dobře připraveni. Za třetí, hovořil jste právem o transatlantické konkurenci i spolupráci. A já bych si přál, aby Evropská komise a i my zde kladli větší důraz na spolupráci eh, s takzvanými rychle se rozvíjejícími zeměmi. Například co se týče standardizace. Byla Evropsko-čínská hospodářská rada by podle mě mohla odvést ve standardizaci stejné množství práce jako Evropsko-transatlantická rada, která může přispět ke standardizaci a odstranění netarifních obchodních překážek. Dovolte mi také poznámku k firmě Opel. Slyším sice vaše slova, avšak chybí mi výraz, že dotace budou, mají být schváleny skutečně jenom na základě dobré ekonomické koncepce. Ta zdrženlivost, kterou jste se vyhnul otázce na koncepci, kterou předkládá firma Magna. A zda je tento, tato koncepce rozumná z hlediska průmyslové politiky. Zde mám své pochybnosti. Já bych si přál, abychom v průmyslové politice dospěli k mnohem tvrdším postojům, co se týče dotací pro zachování podniků, které fakticky ne, jsou žádným přínosem pro inovaci, ale naopak stávají se koulí u nohy. Pan kolega Bonacera, prosím, hovořte stručně. Děkuji vám. Velice mě potěšilo, pane komisaři, že jste hovořil o tom, že se nemá sledovat výhradně protes, protekcionistická průmyslová politika. Sám jste hovořil o tom, že se zdá, že opět dochází k ekonomickému růstu po velkých eh, ztrátách a problémech z roku 2008 a začátku tohoto roku. Existují velké balíčky podpory, které vytvořily národní vlády a já bych se vás, pane komisaři, chtěl zeptat na tuto věc. Souhlasíte s tím, že nyní eh, již uplynula éra záchranných balíčků a opatření, nyní by se mělo posílit vzdělávání a v tomto směru konkurenceschopnost našeho průmyslu. Máme nadále zachraňovat firmy, které neobstojí v konkurenceschopnosti a hospodářské soutěži. My jsme zde na mysli například velké Eh, doky v Dánsku. Naše, náš největší dok bude v roce 2012 uzavřen. A Stálo by nás to dalších 25 milionů, pokud bychom v Evropě a v Dánsku chtěli vyrábět tanker. Když to srovnáme například s výrobou tankerů v Asii, otázka zní, máme tyto finance dávat do technologické inovace nebo do státních dotací, ale odpověď je jasná, potřebujeme inovace. Máme celou řadu malých, malých a středních podniků, jež jsou páteří evropské průmyslové politiky. Eh, tady ale zůstal otazník. Eh, zajistilo by to skutečně rovné podmínky, které evropský průmysl potřebuje? Můžeme s tím souhlasit pouze tehdy, pokud budeme mít zajištěn volný přístup na e, zahraniční trhy, jejichž příslušníci mají zase volný přístup na náš evropský trh, takže musí být tady stejné podmínky pro e, obě strany. Ehm, Tyto země mají obrovský potenciál, protože mají mnoho obyvatel, eh, takže jsou, mm, je to jaksi velice slibný trh a může, musíme na to nahlížet i z tohoto hlediska. Děkuji. Dankeschön, kolega Balško. Děkuji, kolega Balško. Elnök úr, köszönöm a szót. Eh, tisztelt biztos úr, talán nem véletlen, hogy eh, sok... Pane komisaři, není náhoda, že dnes tady v mnoha otázkách hovoříme o malých a středních podnicích, protože když se podíváte na bankovnictví, tak pomalu, ale jistě se zase vrací, ehm, eh, se zase staví na nohy. Eh, hovořili jsme tady o malých a středních podnicích, které vlastně na tom eh, tratili nejvíce. Eh, hovoříme tady o těch záchranných balíčcích a podobně. To je jedna věc, ale je správné, abychom eh, vytvářeli mechanismy, když se eh, trh může regulovat sám. Musíme se podívat na takový scénář, by samozřejmě byl nějaký eh, dopad té krize na, na podniky, ale zatím v současnosti jsme viděli jedinou věc. Zatím prostě není dostatek kapitálu ve finančním sektoru, který by byl k dispozici podnikům. Eh, jeden ze skutečných problémů, nad kterým se musíme zamyslet a který musíme řešit, že totiž tady je velice málo jaksi národních podniků. Podívejte se na ty nadnárodní podniky. Ty dostávají tyto eh, záchranné balíčky, finanční podporu, eh, mají různé takové záchranné plány. Samozřejmě, kdyby zbankrotovali, znamenalo by to obrovskou ztrátu pracovních míst. Podívejme se třeba na eh, letecký průmysl. Samozřejmě to by znamenalo ztrátu práce pro stovky lidí, takže statisticky vzato Eh, to je logické a musíme se podívat na to, kde mm, jsme utrpěli ty, ty škody a ztráty. Ale v našem výboru už jsme vypracovali stanovisko k rozpočtu a chceme podpořit hlavně malé a střední podniky. Zejména pokud jde o přístup malých a středních podniků k bankovním úvěrům, protože protože to je pro ty malé a střední podniky velmi obtížné. Tady můžeme hovořit skutečně o finanční a měnové tsunami, jestli dovolíte. A já bych chtěl, abychom skutečně zajistili eh, vhodné podmínky, protože pokud zvolíme dogmatický přístup k regulaci finančního trhu, tak možná nedosáhneme toho, co jsme si přece vzali. Tady lidé hovoří o výjimkách, a mnohdy to uškodilo právě malým a středním podnikům. Děkuji. Děkuji, paní Věra Manuel. Muchas gracias, señor presidente. Yo también, señor comisario. Děkuji, pane předsedo. Já taky, pane komisaři, e, také bych vám chtěla poděkovat e, jménem své frakce za tu dobrou spolupráci, kterou jsme spolu měli s parlamentem a konkrétně s naším výborem. Potom bych tomu chtěla ještě dodat dvě otázky. První otázka. Mohl byste eh, nějak zhodnotit program eh, konkurence a inovace? Je to program, kterému se komise hodně věnovala. A druhá otázka se týká turistiky, to je také vaše pole působnosti. To je velice důležitý průmysl v Evropské unii, alespoň až do posud tomu tak bylo. Teď se ty um, jaksi pravomoci Evropské unie v této oblasti, která byla bolestně zasažena krizí, budou ještě větší. Takže jaká opatření bychom mohli přijmout k tomu, abychom oživili Eh, turistiku. Samozřejmě v souvislosti s tou inovací. Děkuji. Kolega Ransdorf. Děkuji, pan kolega Ransdorf. Danke, Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. se, je velká radost, pane komisaři, vidět vás zde opět mezi námi. A já bych měl jednu otázku. Tato otázka se týká problematiky nových možností rezerv metanu eh, na severním územu, území Ruska, které jsou pod věčným ledem. Podle informací, které my máme k dispozici, je možné, že tyto rezervy metanů při spotřebě vystačí na 200 až 300 let. Toto je nový objev. A možná opět posílí naši závislost na Rusku. Ovšem tyto rezervy, jakožto možnost pro budoucnost, mají i svoji stinnou stránku. Při nesprávné přípravě a úpravě používání metanu pro energetiku může mít i katastrofální ekologické dopady. Mohl by nás pan komisář blíže informovat o tom, zda je zvažována i tato nová možnost? Děkuji. Paní kolegyně Vlaskavinská. Děkuji. V sobotu Irové řekli ano Lisabonské smlouvě. A tato smlouva ukončí dlouhé období vyjednávání. Co se týče dalšího rozšiřování EU i institucionálních reform a všichni moji kolegové a kolegyně by chtěli vám, pane komisaři, poděkovat za pět let ve vaší funkci. Já jsem nová členka tohoto výboru a chtěla bych vám poděkovat za vaši roli, kterou jste hrál i při tom historickém rozšíření. Vždy na to budeme vděčně v Polsku vzpomínat. Děkuji. Pačka. Predseda, eh, vážený pán komisár, eh, EU, Evropská unie vynakladá velké... Děkuji. Pane předsedo, pane komisaře cílem je. Eh, Evropská unie podporuje vědu a výzkum s cílem dosáhnout inovací. Pan komisař uvedl, že k fiktivnímu přenosu výsledků eh, vědy a výzkumu eh, brání lepší organizace ochrany autorských práv a duševního vlastnictví v Evropské unii, protože, eh, řekl bych, reálně nemáme strukturu evropské patentové ochrany. Já bych se chtěl zeptat pana komisaře, zda má nějaká doporučení pro budoucí komisi a pro nás, abychom tento mechanismus zlepšili. Děkuji, pan komisař má slovo. Eh, my jsme eh, v této otázce eh, jednotní, vidím stejnou hierarchii jako vy, takže trvalá udržitelnost to je ústřední prvek, abychom dosáhli konkurenceschopnosti, takže takovýto vztah tady je. Co se týče trvalé udržitelnosti, tak čím bude větší v naší společnosti, tím budeme konkurenceschopnější, protože svět kolem nás to potřebujeme. My jsme o tom už hovořili, takže to nemusíme blíže rozvíjet. Co se týče carbon leakage, tak tady vás mohu um, uklidnit. Tady eh, se to týkalo jenom těch eh, oblastí, kde to riziko je. Takže jak s tím budeme dále zacházet, to je zcela jiná otázka. A sice je to otázka, jaký benchmarking zvolíme, jaké nároky budeme mít na ty podniky, kterých se to týká, aby ty podniky mohly dostat podporu. A já vám říkám, že moje linie v této oblasti vždycky byla a je, eh, že budeme mít náročný benchmark fracking a tím dosáhneme technologického skoku, o kterém jste hovořil. Takže eh, tady v zásadě spolu souhlasíme eh, v jiném výboru eh, tady nebo v parlamentu před německou volbou do spolkového sněmu. Jsem to neříkal tak nahlas a teď to řeknu nahlas. Budoucnost evropského průmyslu bude zelená nebo nemá průmysl žádnou budoucnost. Tak to jednoduché to je. Je celá řada lidí, kteří to věděli již další delší dobu, ale někdy to určitou dobu trvá, než se nějaká myšlenka prosadí eh, šířeji. Souhlasím to s vámi také, co se týče otázky možné spolupráce s rozvíjejícími se zeměmi. My se samozřejmě již intenzivně zabýváme eh, v souvislosti s Čínou, s Ruskem, s Brazílií o dialog, ale musím říci, že to je obtížné. A problémy nejsou jenom na naší straně, ale myslím si, že je zde veliký potenciál, když srovnávám to, jak v transatlantické hospodářské radě byla organizována spolupráce se Spojenými státy eh, velice eh, otevřeným, konstruktivním a rychlým způsobem a eh, Eh, ten těžkopádný eh, mechanismus eh, s ústředním výborem a politběrem v Číně, takže tady vidíme veliký rozdíl, když tedy vedeme dialog se spojenými státy, tak eh, s Číňany se vy, vy, vy, vyměňují eh, stanoviska, takže tady s vámi souhlasím, že ta spolupráce musí být zlepšena. Co se týče základní otázky, o které hovořili i jiní kolegové, a sice zdali by čel, eh, stát měl podporovat strukturální změny, moje odpověď je, že by to nemělo tak být. To znamená, eh, je určitou politikou, že eh, se používají eh, kvázi sociální argumenty na to, abychom bránili strukturálním změnám, to je Eh, horší pro podniky, než když ty strukturální změny se eh, včas zavedou. Takže komise evropská eh, nic takového nedělá, ani to nemůže dělat. Takže v evropském rozpočtu není ani jediné euro, které by bylo vyčleněno na takovéto intervence. To je věc, která je výhradně na úrovni členských států. A jediná role, kterou zde máme my, je ta, že se staráme o to, aby nebyla byla porušena pravidla soutěže. To znamená, že nemáme žádné možnosti toto utvářet a e, zabývat se takovýmito intervencemi a mimo to, že bychom neměli chtít bránit strukturálním změnám, nejbrž měli bychom včas vidět e, strukturální změny a utvářet je. Takže proto jsem e, se snažil o kulatý stůl s automobilovým průmyslem a nebo i s jinými průmyslovými odvětvími, abychom si od nich vy vyslechli už eh, léta předem, s jakými strukturálními změnami počítají, kde ty změny nastanou, aby se politika mohla podle toho orientovat a zavádět správná opatření a aby tedy nereagovala eh, intervencemi tak, jak je zažíváme nyní. Takže když se tedy ptáte na takovéto otázky, tak říkám, že je lepší neintervenovat a pokud vůbec, tak se musí jednat jenom o zcela jasné výjimky. Takže to proto bych tady chtěla říci kolegům a kolegyním, kteří se k této věci vyjadřovali. Komise má určité schéma, zjednodušené dočasné schéma, které platí pro všechny členské státy a které eh, ulehčuje členským zemím intervenovat v případech, kdy podniky eh, jsou tím proudem strženy výhradně jako následek finanční krize, ne tedy eh, eh, problémy s konkurenceschopností toho podniku samotného, to znamená jenom, když ten problém vyplývá výhradně z finanční krize. Takže to jsou balíčky podpor, které členské státy mohou poskytovat a proto existuje zjednodušený postup, aby to probíhalo rychleji. Tento zjednodušený postup, já to řeknu ještě jednou je omezený na zcela jasný případ a sice potírání eh, důsledků finanční krize a je to časově omezené. Případ Opel podle mého názoru nepatří do eh, tohoto eh, balíčku. Takže neměli bychom zachraňovat firmy, které nejsou konkurenceschopné, je chyba něco takového dělat a politici, kteří toto dělají, ti možná z krátkodobého hlediska budou mít úspěchy při příštích volbách, ale jenom krátkodobě a dlouhodobě budou škodit svému národnímu hospodářství, takže toto bychom neměli dělat, měli bychom eh, podporovat strukturální změny, měli bychom je utvářet tak, aby lidé, kteří jsou tím postiženi, nestráceli své existenční možnosti. Potom k malým a středním podnikům. Eh, poskytování úvěru malým a středním podnikům to není otázka evropských institucí a také to není otázka otázka eh, členských zemí, je to otázka bankovního systému, protože ale už delší dobu tento nefunguje správně, byly vytvořeny eh, projekty, které umožňují poskytování úvěru malým a středním podnikům, takže jsou část mého rozpočtu. Eh, tady padla tato otázka, takže velká část toho programu bude použita k tomu, aby Evropská investiční banka byla schopná vytvářet úvěrové programy pro malé a střední podniky v rámci celé Evropy. Ona to také dělá, protože Evropská Eh, banka nemůže eh, zpracovávat 100 000 žádostí o úvěry, takže tady se to vytvá, eh, provádí v jednotlivých členských zemích. Takže tyto programy jsou k dispozici ve všech členských státech a je třeba vědět, že úvěrové programy pro malé a střední podniky, pokud se budou poskytovat v Maďarsku od maďarských bank, tak to pochází z politické iniciativy z mého vlastního

Eh, rozpočtu. Takže dostali jsme se na hranici toho, co ještě je možné, protože objem úvěrů Evropské investiční banky nemůže být eh, nekonečně rozšiřován, takže ty požadavky, které se kladou na banky, platí také pro naši vlastní banku a nyní jsme se dostali na určitou hranici, takže bez masivního zvyšování vlastního kapitálu je rozšíření eh, nemožné v současné době. Takže my financujeme pomocí programu Evropské investiční banky také inovační programy v určitých průmyslových sektorech, například v evropském automobilovém průmyslu. Takže ta čísla, která tam byla jmenována, co se dělá eh, v těch eh, různých regionech, to na mě nedělá žádný velký dojem, eh, protože v Evropě celkově, když to sečteme, tak se dobereme velice vysoké hodnoty. Paní Riera, Manuel, Eh, hovořila také o tom eh, programu, eh, kde jsou zkušenosti velmi dobré. My máme tři různé programy, především program ekoinovace, který Eh, přinesl eh, velké výsledky. Eh, bude předložena úplná zpráva parlamentu, takže to, co zatím je vidět, to je pozitivní. Co se týče turistického průmyslu, ve čtvrtek a v pátek tento týden budeme mít fórum k turistickému průmyslu, takže tady se pokusíme vytvořit základní linie politiky turismu pro další léta, tak jak si to já představuji, eh, za předpokladu, že Lisabonská smlouva vstoupí v platnost. Potom bude vytvořen jiný rámec pro evropskou politiku eh, turistického průmyslu a to nám poprvé umožní Eh, mít zákonodárné nástroje na evropské úrovni, které můžeme využít momentálně. U turistického průmyslu nemůžeme dělat nic jiného, než financovat pilotní projekty, trochu pomáhat a vyměňovat eh, si informace, to samozřejmě s dobrým výsledkem, ale na základě Lisabonské smlouvy budeme moci mít skutečnou evropskou politiku turistického průmyslu, takže já už to není říkám, že je třeba se seznámit s tím, že to nebude zadarmo. Je to ale samozřejmě jeden z nejdůležitějších hospodářských sektorů v Evropě. 12 celkového hospodářského výkonu v Evropě je turismus největším sektorem spolu s potravinářským průmyslem. Je zde enormní potenciál, který není ještě úplně vyčerpaný, takže já tady vidím enormní možnosti růstu ale eh, abych se tedy eh, vrátil k těm problémům eh, trvalé udržitelnosti, tak tady tyto problémy jsou velice ostré. Právě turismus, mm, který se týká znečišťování prostředí, tady mm, to nesmí být to, co bychom si přáli. Je zde celá řada kolegů v této místnosti, kteří vědí, o čem hovořím. Pane Ransdorfe, a téma metanu. Musím otevřeně přiznat, že jsem se tím nezabýval, nespadá to pod moje kompetence, ale postarám se o to, odpovím vám písemně. Jenom vám chci principiálně říci, že musí být naším cílem, abychom prostřednictvím rozhodné politiky změny výroby energie a energetiky drasticky snížili závislost na takovýchto energetických zdrojích. Existuje řada různých možností, jak to učinit. Pro mě je nejdůležitější, aby došlo k velkému omezení spotřeby, a to náhradou, používáním jiných typů energie a nebo také zvyšováním efektivity Diverzifikace dodavatelských zemí je také důležitá z hlediska bezpečnosti dodávek, avšak neřeší to problém, který zde máme z ekologického hlediska. Diverzifikace dodavatelských zemí nám pouze usnadní otázky energetické bezpečnosti. Paní poslankyně, já vím, jak jste to myslel a dovolte mi, abych opětoval vaše poděkování. Než eh, po mně ve Varšavě pojmenujete eh, nějakou ulici, tak navrhuji, abyste spíše pojmenovali ulici podle sebe, protože ta práce, kterou jste odvedli, abyste dostali Polsko tam, kde nyní je, že má pevné bezpečné místo v Evropské unii, to byla práce vás. Ale jsem rád, že jste to řekl, protože takováto slova díků člověk neslyší každý den. A poslední poznámka pana Pašky. Zde pomůže pouze politický tlak, protože je to téma, které se s námi táhne už roky a roky. Zabýval jsem se tímto tématem už více, více než deseti lety, než jsem přišel do Evropské komise a ten pokrok byl vždy velice malý. Zas a znovu se v nějakém členském státu objeví určitá překážka. Pokud nepřekonáme krátkozraké vnitrostátní zájmy a patent společenství a zavedeme evropskou patentní judikaturu, tak už eh, to možná nebudeme muset dělat vůbec, protože prostě nebudeme konkurenceschopní z mezinárodního hlediska. Takže čím větší tlak bude vycházet z Evropského parlamentu a parlamentu členských zemí, tím dříve a lépe to zvládneme. Problém není na straně Evropské komise. Ta zas a znovu předkládala návrhy. Problém je v radě u omezeného počtu členských států, jak dobře víte, a já vás mohu jenom vyzvat a podpořit, abyste toto téma zas a znovu předkládal. Je to ovšem opravdu věc nezbytná, protože konkurenční nevýhody, které si tím zaděláváme, jsou velké. Pane předsedo, snažil jsem se zodpovědět všechny otázky, za které děkuji a budeme mít jistě řadu možností projednat eh, další témata, protože díky panu Klauzovi vlastně ani nevíme, jak dlouho si ještě naši spolupráci budeme moci užívat. Já si ji každopádně budu užívat do posledního dne. Vážený pane Ferhojgene, já vám děkuji, děkuji za také to tu rozsáhlou debatu. Trvala o něco déle, než jsme čekali, ale byla přínosná pro projednání daných témat. Děkuji za to, že jsme mohli takto intenzivně diskutovat a těším se na další dobrou spolupráci. Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, budeme pokračovat. Pokusíme se dohnat čas. Vítám zde pana profesora Blajšvice, který nám bude prezentovat studii o ekologické inovaci. Já vás zde srdečně vítám v našem výboru. Já doufám, že eh, prezentace pro vás bude čitelná, pokud ne, tak se snažíme vám také prezentaci ofotografovat tak, abyste se do ní mohli dívat přímo. Prosím, pane profesore. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem velice potěšen a je mi velkou ctí, že zde s vámi mohu dnes hovořit o dnešním tématu. Před několika měsíci jsme dokončili studii. Můžete si její výsledky samozřejmě přečíst, ale rád využiji možnosti s vámi diskutovat. Název zní Eco-Innovation Putting the EU on the Path of eh, Resource and Energy Efficient Economy. Jistě si kladete otázku, jak je možné takovéto téma členit. A Jedna kapitola se věnuje nedostatku zdrojů. To je velice zvláštní téma v souvislosti s ekoinovacemi, ale rád bych toto téma s vámi probral do hloubky, protože je důležité. Potom se zabýváme otázkou definice potenciálu a potom otázkou, jak urychlit v EU ekoinovaci. Nedostatek zdrojů. Nedostatek zdrojů je téma, kterým se veřejnost v minulých měsících zabývala o něco intenzivněji. Můžeme totiž konstatovat, že Evropa potřebuje čím dál tím více zdrojů. Můžeme je určitým způsobem sečíst. Existuje příručka OECD, která ukazuje, že EU je jedna z hospodářských oblastí světa, která v posledních měsících a letech potřebovala více a více zdrojů. Zajímavá je přitom vzrůstající závislost na dodavatelských zemích. Všichni víme, že v oblasti ropy a zemního plynu je Evropa výrazně závislá. U ropy je to 85 Obdobně významná závislost je také v oblasti kovů. V mnoha oblastech kovů se importuje i 100% daného kovu, aby bylo možné uspokojit evropskou poptávku. A jsou zde různé kovy, jako indium, tantalum, antimon, gallium. A to jsou názvy, které pro vás možná nejsou úplně běžné, ale v ocelářském průmyslu a nebo v průmyslu orientovaném na budoucnost jsou to kovy velice důležité. Položme si otázku, co se bude dít v příštích letech. Můžeme konstatovat, že rezervy jsou nerovnoměrně rozložené a závislost Evropy a evropského průmyslu se bude tedy i nadále zvyšovat. Dosud vzniklo jenom málo prognóz, které se zabývaly pravděpodobnou budoucí poptávkou po přírodních zdrojích. Prognóza OECD která vyšla nedávno, říká, že se poptávka po zdrojích pravděpodobně zdvojnásobí oproti roku 1980 v celosvětovém měřítku. Není to dané pouze Evropou nebo jinými zeměmi OECD, ale je to výrazně dané rychle se rozvíjejícími zeměmi. Po kterých zdrojích bude větší poptávka? No v podstatě po všech. Když se podíváte na eh, skupiny Eh, jednotých látek, stavební minerály, kovy, biomasa, potraviny. Všechny tyto oblasti budou takové, že podle prognozy OECD v nich poptávka bude nadále stoupat. Můžeme si položit otázku, a říkali jsme si, jakých průmyslových odvětví se to vlastně týká. Zde nám chybí know-how. Potřebovali bychom takový evropský radar rizik, abychom měli jasné ponětí o tom, který průmysl bude potřebovat které zdroje. Toto know-how je zatím relativně omezené. Ovšem všechny takzvané high-tech průmyslové oblasti potřebují zdroje, hlavně uvedené kritické kovy to, co zde máte, mobilní telefony, LCD obrazovky a také jsme zde hovořili o automobilech. Zde všude jsou zapotřebí ony zmiňované kovy. Také jsme slyšeli, že budoucnost průmyslu je zelená. Ovšem i zelené ekologické technologie potřebují tyto kovy potřebují je pro třícestný katalyzátor, větrnou energetiku, palivový článek, tepelnou rekuperaci, auto na vodík a nebo na elektrický pohon. Zde všude potřebujeme v různou měrou vedené kovy. Objevuje se argument, že zvyšování produktivity při využívání zdrojů je cesta, která by vyvedla Evropu z krize. A to je správné. Domnívám se, že zde je celá řada nevyužitých potenciálů. Když porovnáme situaci s tím, jak se vyvíjela produktivita materiálu a zdrojů ve srovnání s vývojem produktivity energetické anebo produktivity práce produktivita práce se výrazně zvýšila, jsme pilnější. Ovšem materiálová produktivita zatím výrazně pokolhává. Výrazně se to ukazuje, když porovnáme starou patnáctku členských zemí s novými členskými zeměmi. Vidíte zde novější čísla, ze kterých je vidět, že energetická produktivita a praco, produktivita práce se v nových zemích pozitivně vyvíjela, zatímco materiálová produktivita z nejrůznějších důvodů pokulhává. Lze to vysvětlit tím, že zde jsou největší potenciály, aby se rychle zvýšila i materiálová produktivita v těchto zemích. Ostatně požadavek Evropské unie, aby EU byla ekonomika s největší efektivností používání zdrojů, tohoto cíle ještě dosaženo nebylo. Vidíte tedy, že nedostatek zdrojů je jedna z klíčových otázek, a to nejenom daleké budoucnosti, ale i pro otázky blízké budoucnosti, pro rozvoj významných průmyslových odvětví i v souvislosti se stávající finanční krizí. Uvádíme zde definici ekoinovací, kterou sdílíme s dalšími. Ekoinovace jsou důležité pro úlevě životnímu prostředí, ale jsou také důležité při efektivním využívání zdrojů. A je důležité zde rozlišovat mikroúroveň podniků, potom e, systémy toku materiálu například co se týče produkce mědi ve světě a ekonomik například na úrovni Evropské unie. Když se podíváme na aktivity minulých let při zvyšování materiálové efektivity, tak to je celá řada odvětví zpracovatelského průmyslu. Snažili se snížit náklady na materiály a byly relativně úspěšné. Ovšem, potenciály budoucnosti jsou hlavně v vytváření materiálu, využívání zdrojů, zpracování odpadů. E, Celá ta myšlenka ekonomického koloběhu zatím realizována nebyla. O jakých oblastech zde můžeme hovořit? Jaké jsou zvláštní oblasti zvláštního zájmu? Zde je zajímavý překryv mezi těmi oblastmi, které jsou náročné na zdroje a na ekologické aspekty. Jsou to domy, mobilita, jídlo a pití. To jsou nejenom klíčové oblasti pro občany EU, ale jsou také náročné na zdroje a na ochranu životního prostředí. Nalezli jsme několik příkladů, kde už dnes můžeme ukázat realizaci ekoinovací Dovolte mi, abych zde zmínil oblast budov. Pravděpodobně to znáte z úsilí o eh, energetickou pasivitu domů, anebo dokonce toho, že domy mohou dodávat energii do sítě. Z hlediska ekoinovací je zapotřebí plošný přístup, který také zohlední energetickou náročnost budov. Proč by mělo být vyloučeno mít eh, funkčně integrovaný eh, obal domu, ve kterém jsou tedy zaintegrované různé například fotovoltaické články, které vytváří zcela nový typ budovy. Například zde vidíte příklad projektu v německém městě Freiburg. Tato oblast se ovšem nevyvíjí sama od sebe. Je zde celá řada sil, která pozitivně působí, ovšem je zde i celá řada překážek. Zvláště důležité je zde vztah pro najímatele nájemce, potom také otázka kalkulace, který pronajímatel nebo nájemce počítá v desetiletých obdobích. Něco takového je třeba zohlednit. Potom zde máme potravinářskou oblast, oblast výživy. Zde jsou zajímavé aktivity různých obchodních domů, obchodů. Ovšem i zde existuje celá řada působících sil i překážek, o těch ale nebudu hovořit detailně. Podívejme se na situaci světového trhu, tak jak to odhaduje eh, konzultační firma Roland Berger. Ta říká, že světové trhy jsou zelené. Opakují to, co zde zaznělo. Vyjádřeno kvantitativně, to znamená, že objem na ekoinovace se v příštích deseti letech přibližně zdvojnásobí a míra růstu v této oblasti je vyšší, někde dokonce výrazně vyšší než v jiných průmyslových oblastech této souvislosti se trh s materiály a efektivitou zdrojů možná do roku 2020 dokonce strojnásobí a celkově objem na ekoinovace bude se uvádět jako 3 triliony eur. Musíme si tedy položit otázku, jak evropský průmysl nejenom zde v Evropě může využít výhod a stanovit mezinárodní strategii. Existuje celá řada různých typů překážek a myslím, že i zde může politika hrát významnou roli. Ne takovou, že by se každé překážce měla věnovat konkrétní regulace či úprava, ale jde o politiku, která by se celkově orientovala na zlepšení schopnosti trhu, informovanosti občanů a zjišťovat jako inovativní potenciály. Co v Evropě existuje. Existuje celá řada programů a politik, které se snaží podporovat ekologické inovace. Například velice smělá je směrnice o ekodesignu, tu pravděpodobně znáte. Máme zde eh, program pro konkurenceschopnost a inovace a celou řadu dalších programů a přístupů. Ty se snaží v jednotlivých oblastech využít ekoinovativní potenciály. Přesto se domnívám, že zde existuje určitá strategická mezera. Když se podíváte na to, jak určitý vynález z mozku vynálezců až přes jejich garáž přijde do eh, skutečné výroby, tak na této cestě je určité údolí smrti a ne každý výrobek se dostane až do té konečné fáze. Takže fáze, kdy funguje určitý prototyp, ovšem cesta k masové výrobě je pro takovou inovaci příliš daleká a složitá. Myslím si, že jsou zde dvě strategické mezery, kde může eh, politika jednotlivých států i politika na evropské úrovni působit intenzivněji. Vidíte zde eh, na tomto grafu znázorněné i jednotlivé programy. Zde je celá řada dalších příkladů, které nebudu do detailu rozvádět. Co tedy můžeme udělat? Domnívám se, že jedno z klíčových zjištění hm, minulých let jsou tržní nástroje, které lze použít. Lze je použít i v této oblasti. Zde jako doplnění energetického eh, přístupu znáte eh, systém obchodování s emisními povolenkami a podobně. Eh, další cesta by byla zdanění stavebních materiálů nějakou minimální daní. I to by byla cesta, která by zvýšila produktivitu materiálu například v oblasti budov. Další téma, kterým jsme se zabývali, byla regionální politika. Jistě víte, že asi 80 evropských výdajů se týká zemědělské politiky a regionální politiky. Existuje celá řada dobrých nápadů, jak je možné zvýšit trvalou udržitelnost využití těchto výdajů. A my jsme udělali několik návrhů s cílem, jak aktivně v jednotlivých regionech Evropy podporovat inovace. V Evropě máme akční plán pro trvalé udržitelnou spotřebu a i zde jsou možnosti další podpory. Důležitý je také průmysl a jeho vlastní zájem oslovit průmysl, aby snížil materiálové náklady a zabýval se inovacemi. Jde o to, že i průmysl musí vidět rizika, která jsou spojená s radikální inovační strategií. Proto jsme načetli různé možnosti. Začíná to snižováním nákladů na materiály. Potom pokračují další strategie. Takové strategie, jak může průmysl zprostředkovávat zákazníkům myšlenku eh, ochrany a snižování surovin, potřeby surovin. Dále jsou to inovace a myšlenka, že podnik může zkusit nabízet novodobé druhy služeb. Existuje ovšem i potřeba nových inovací a nových iniciativ. Tím jsme se detailně zabývali ve studii. Domníváme se, že financování ekoinovací v Evropě, i když existuje řada dobrých přístupů, přichází zatím zkrátka. Proto navrhujeme, aby se zřídil Evropský fond z veřejných zdrojů, který by se eh, věnoval podnikatelskému duchu, aby ty podniky, které mají zajímavý nápad, mohly získat případný rizikový kapitál. Existuje příklad ve Velké Británii, to je takzvaný Carbon Trust Fund, ve Spojeném království a je v této oblasti docela úspěšný. Myslím si, že zde bychom se mohli poučit a vytvořit obdobný fond na evropské úrovni. Další oblast, která je důležitá, je inovace materiálů. Bylo by dobré vytvořit technologickou platformu pro takový průmysl, který združuje snižování nákladů na materiál, vědu a výzkum, malé podniky i velké konstrukční podniky, včetně automobilového průmyslu, protože například automobil váží jednu tunu nebo více a přitom je možné snížit potřebu materiálu a to musí jít ruku v ruce eh, s cestou snižování emisí výroby elektromobilů a podobně. Další věc je renovace budov. Dobře víte, že všechny evropské státy jsou vyzvány, aby eh, převzali směrnici o energetice budov. Děje se tak eh, poněkud zdrženlivě a bylo by dobré tento postup uspíšit poučit se z průkopnických zemí a jejich zkušeností a vytvořit evropský program pro renovaci budov s cílem snížit emise CO2 a zvýšit efektivitu využívání zdrojů. Tím jsem se dostal na konec své prezentace a chtěl bych vám poděkovat. Ja, herzlichen Dank und wir haben auch schon die ersten Srdečně děkuji a ji se hlásí první kolegové a kolegyně k oslovu pan Tomas jako první. Děkuji mnohokrát za eh, to představení. Eh, myslím si, že pro eh, kolegy a kolegyně je to velice důležité, že se ponoří do hloubky té studie. Jsme tady v oblasti. Já tady sdílím i názor pana Ferhojkena, že eh, máme problematiku životního prostředí a zdrojů a je to spojeno s novými šancemi pro evropské hospodářství, takže nemůžeme obejít to, abychom viděli eh, náklady na zlepšení životního prostředí spíše jako šanci, než jako náklad. Takže já bych se rád věnoval eh, třem věcem. Jedna věc eh, jsou ty eh, mezery v těch evropských ekoinovačních politikách, takže ty dvě mezery, které jste zmínil, zdali byste to mohli ještě více rozvinout, abychom lépe chápali, kde se ty překážky v inovační politice nacházejí. Potom druhá věc, která by mě zajímala, je to, jaká je rovnost rovnováha mezi regulací, to znamená například eh, zdali eh, přísné zákony u odpadních vod nebo emisí, zdali to není eh, právě předpokladem pro to, aby se vytvářely určité technologie a zdali, jestliže tomu tak je, tak jaké důsledky bychom potom vyvodili pro příští léta. To znamená, potřebujeme například přísné zákonodárství u budov, u starých a nových budov, abychom abychom vůbec ten trh vytvořili. To znamená, eh, co tedy potřebujeme eh, za zákony v této oblasti. Eh, já bych tedy zůstal u těch dvou otázek, aby se kolegové dostali ke slovu. Děkuji, kolega Bütikhofer. Děkuji, pane předsedo. Já bych v tom obecném hodnocení navázal na kolegu, abych to neopakoval a pane profesore Blajčici, formulovala bych dvě otázky. Na jedné straně tedy máme určitou studii Vupertálského institutu, kterou vytvořili pro nás a tam bylo eh, odkázáno na to, že zdroje a energetická efektivita, pokud bychom to srovnali v Evropě, pokud bychom tedy vzali nejvyšší standard a srovnali ho s nejnižším standardem, takže tady máme rozpětí 1 ku 17. A otázka, která eh, z toho pro mě vyplývá, je, za pomocí jakých nástrojů by společenství mohlo Eh, pomoci těm zemím, které jsou nejníže, aby se dotáhly na ty další, protože já eh, předpokládám, že schopnost prosadit politicky takovouto inovační strategii závisí na tom, zdali všechny země chápou, eh, že z toho mohou mít něco všichni, ale nejenom ti, kdo jsou v popředí. A potom další otázka. Když se podíváte na rámec hranic Evropské unie a když vezmete na vědomí to, jak jiné země a jiné hospodářské oblasti se pokoušejí eh, používat inovační strategie, tak kde se nacházejí výzvy, které musíme zohlednit a kde se nacházejí příklady, kde bychom se mohli něco naučit od jiných, kde jiní jsou v určitých oblastech efektivní, kde mají své strategie, mají efektivní nástroje, které nám nám chybí. A jako další kolega Lamberts. Ano, vypadá to jako taková ekologická debata, ale už mě předběhli moji předřečníci, takže nebudu klást žádné další otázky, už to zde zaznělo. Pan kolega Čoči Makakis. Eh, pane předsedo, já bych rád navázal na to, co pan kolega eh, řekl, když se obrátil na pana Ferhojgena. On tady hovořil o narrative. A eh, my tady máme určitý leitmotiv evropské hospodářské struktury a dosáhneme toho jenom tehdy, když vsadíme na ekologickou inovaci. To znamená, můžeme mm, pouze používat inovativní činnosti. A teď tady jeden problém. Ono to zní všechno velice vědecky. Já si myslím, že to je dobré, poslouchá se to dobře, ale když to potom vyložíme a máme detaily, tak tady existují určité rozdíly, například eh, automobil. Eh, v současné době máme zákonodárství CO2 u automobilů a diskutuje se o tom, jaké ekologické inovace se uznají u automobilů a které se neuznají jako ekoinovace, protože tady dochází k určitému snižování, tam se tedy eh, eh, stanoví, o kolik gramů se sníží emise, ale je inovace skutečně ekoinovací, jako eh, byla předána Nobelova cena za fyziku za něco, co bylo vynalezeno před 60 lety, optická vlákna a používání optických vláken k přenosu informací. Tehdy by si nikdo nemyslel, že to by je ekologická inovace, ale eh, teď se eh, ušetří eh, náklady na cestování a emise tím, že máme optická vlákna. Takže někdy není možné zjistit, jestli určitá inovace se má uznat jako ekologická inovace nebo ne. A tady probíhá veliký spor. Já si myslím, že tedy je zde i někdo z komise, kdo v rámci komise to vede ideologicky. To znamená, že je zde zde určitá řada ekologických inovací, které jsou vyloučeny, protože se konstatuje, že to není ekologická inovace, že se to jenom používá, abychom na papíře snížili CO2 emise. Já to tedy řeknu velice agresivně. Eh, v komitologických postupech, to je u nás interně, v technických postupech, ne v parlamentních postupech by se to mělo vyjasnit a já bych od vás jako vědce rád věděl, jak je možno vyloučit to, že ideologické zásady, by eh, bránili ekologickým inovacím z dlouhodobého hlediska. Děkuji. Kolegyně Thompson. Eh, Viele Danke, Herr Vorsitzender. Eh, Děkuji, pane předsedo, v prezentaci bylo řečeno. Der i Europaparlamentet, der... Zejména Mm, se obracím na členy tohoto výboru. Během minulého mandátu parlamentu jsme přijali směrnici o snížení o 21 eh, tedy snížení o 20 emisí CO2 a pokud nebudeme omezovat eh, spotřebu energie, tak to bude skutečně sezifovská práce, protože budeme té energie produkovat stále víc. Takže je velice důležité, abychom v nadcházejících letech investovali do úspor energie a eh, energetické efektivity. Eh, proto ekoinovace je velmi důležitá. Mohu uvést příklad z Dánska. My se snažíme motivovat lidi na pracovišti, mm, do právě inovací a snažíme se, aby skutečně podporovali eh, energetickou efektivitu a šetření energiemi. A myslím si, že nejdůležitější je, až eh, protože jsme si říkali, když jsme přijímali tu směrnici, že to jsou závazné cíle. Angela Merkelová hovořila o tom, že potřebujeme také závazné cíle pro průmysl, protože chceme přimět průmysl, aby investoval. Jinak se nám to nepodaří, pokud ty cíle nebudou závazné. Takže nám jde o ty úspory energie, o energetickou uh, účinnost, takže proto máme tyto závazné cíle. Jak to můžeme eh, vyřešit. Potřebujeme skutečně ty eh, závazné cíle. Děkuji. Děkuji. Hlásí se někdo další o slovo? Ano. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Mám velmi stručnou otázku na pana profesora. On tady načrtl velice jasný rámec, hovoří o tom, že potřebujeme zvolit horizontální přístup v oblasti ekoinovací. Co chybí, zejména v tom eh, eh, evropském balíčku energie klima? a v důsledku čeho se nám nedaří ani v kodizajnu, ani ve stavebnictví plnit ty konvergenční cíle. Takže moje otázka je jednoduchá. S tím cílem, ten cíl snížit spotřebu energii o 20% do roku 2010 není závazný. Mohli bychom tady dostat nějakou koherentní odpověď v oblasti ekoinovace? Kolega Gírek.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 Já bych k těm ekoinovacím rád připojil určitá řešení, která eh, s tím souvisí, eh, souvisí eh, se snížením tření. Tření, se kterým se stále setkáváme, protože, jak vidíme, tak třetina globální energie se spotřebovává na to, abychom zabránili tření, abychom snižovali tření. A možná, že bychom měli potrhnout něco, co jste řekla, co je velice důležité. Termomodernizace. Já si myslím, že to je největší rezerva, eh, když eh, budeme chtít používat ekologické inovace, když eh, potom jde o skutečné uskutečňování, tak tady máme určitý negativní cíl 2020 20, 20 a my se snažíme tento cíl uskutečňovat na základě energetického klimatického balíčku a je třeba se postarat o to, aby každý členský stát ty podmínky ulehčil, ale ty podmínky jsou velice rozdílné. Když se podíváme na to, eh, že ty inovace se uskutečňují bez priorit, například v mé zemi, se energie získává z uhlí. A tady máme určitá řešení, která eh, nejsou dobrá pro průmysl, ale máme velké rezervy, například díky eh, těm modernizacím budov, eh, zateplování budov, takže eh, když eh, tady máme ten negativní cíl, tak můžeme z tohoto vycházet. Děkuji. Děkuji velice. Nemáme tady žádné další otázky. Pan Blešvic má slovo, aby mohl dotazy zodpovědět. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za eh, celou řadu velice zajímavých otázek. Já se pokusím zodpovědět většinu z těchto dotazů. Myslím si, eh, že eh, tady byla celá řada otázek, které se týkaly toho, co to jsou ekoinovace a jak můžeme ekologické inovace rozlišovat od jiných inovací. Takže my se musíme snažit eh, ten pohled na ty inovace vidět pokud možno mezinárodně a pokud možno v rámci určitého životního cyklu. Takže podle mého názoru nám přinese velice málo to, kdybychom měli v Evropě určité snahy, abychom eh, Eh, využívání přístrojů a automobilů utvářely trochu přátelštěji k životnímu prostředí. V posledních letech jsme slyšeli určité kritické hlasy, které se týkaly bio eh, pohoných hmot biolog, eh, biologických biopaliv. Takže eh, tady je třeba se snažit, abychom eh, udělali určitý odhad, abychom eh, zkontrolovali životní cyklus od výroby tohoto, této látky, od vzniku toho produktu až po odpad. A to na mezinárodní úrovni. Toto samozřejmě celou tu věc nezjednodušuje, ale je to něco, k čemu máme určité nástroje, máme určité analýzy dopadu na životní životní prostředí, analýzu managementu portfoliového. To znamená, eh, tady je možné udělat určité zhodnocení a je možné tady mít určité úkoly pro politiku. Nějaký malý podnik, který je inovativní, by měl potíže udělat takovéto zhodnocení, ale je možné, že by existovala určitá nabídka eh, za pomoci určité agentury zhodnotit hloubku této ekologické inovace. Takže tím se dostávám k druhému bodu, který jste zde zmínili. Eh, cíle jak striktně, jak závazně se mají takovéto cíle stanovovat. Já si myslím, že z hlediska ekologických inovací budeme potřebovat dlouhodobý cíl nebo dlouhodobou orientaci. V oblasti klimatu je to ten eh, cíl těch dvou stupňů, to je v současné době eh, cíl ze strany Evropské unie. Je to takovýto cíl, potřebujeme takovéto dlouhodobé cíle, abychom eh, odlehčili životní prostředí a také podniky. Celá řada radikálních inovací, které vidíme, mají časový horizont 20, 30 a více let. Když se podíváte na auto na vodíkový pohon před rokem 2030, to zřejmě nebude jezdit po našich silnicích. To znamená, že podniky potřebují mít jasnou představu, s jakou orientací chce Evropská unie postupovat ku předu. Takže z hlediska času bych viděl, že bychom měli mít velkou prioritu eh, pro cíle, které by byly za rámec roku 2020, možná i nad rámec roku 2050 a potom v určité hierarchii odstupňovaně bychom měli zvyšování závaznosti takovýchto cílů. Potom jste se také ptali, jaký druh regulací byl úspěšný v minulých letech. Je pravda, že určité směrnice eh, přinesly mnoho inovací, ale je pravda, že tato regulace má určité eh, negativní stránky. Eh, musíme se snažit aby podniky jednaly ve vlastním zájmu. U těch inovací eh, je zde vlastní zájem přítomen na trhu. Může se zde eh, z toho stát hodně, když zvýšíme eh, základnu poskytování informací. Například jsou zde určité hodnoty, které se týkají látek. Máme geosurvey, Ehm, zastřešující organizaci, ale nemáme žádnou eh, zprávu, která by byla zveřejněná v evropské úrovni, eh, co se týče poptávky a kde jsou kritické eh, zdroje. Takže to by bylo velkým pokrokem pro podniky, které se zabývají inovacemi, aby měly tuto informaci. Další oblast je inovace produktů samotných. My jsme dosáhli velký velkých eh, pokroku, co se týče označování spotřeby CO2 a potom máme odpovídající informace, které se týkají materiálové eh, intenzity u produktů. Ne u každého produktu, ale minimálně u těch top ten, kam patří budovy, kam patří eh, automobily a jiné další produkty, tak tady by nemělo být zohledňováno pouze to, co se týká emisí CO2, nebož také další věci. Takže eh, u průmyslu a eh, zákazníků existuje možnost se rozhodnout, co dělat. Potom zde padly také otázky, jak je možno vysvětlit rozdíly v Evropě. Ten, eh, to 1 ku 17, co tady bylo řečeno, to je, je pravda, jenom sedmnáctina eh, spotřeby materiálu na hlavu je eh, u toho, té země, kde je toho nejméně. Takže eh, je tady otázka, co můžeme udělat. Bylo to tady zmíněno, jsou zde nové členské státy. Co tady může udělat nová členská země jako Polsko nebo jako Slovensko? Já si myslím, že i tady je vlastní zájem velice důležitý, protože tyto země Eh, se soustředili na rozvoj infrastruktury a nyní může po finanční krizi nastat nová fáze, kde každá veřejná investice, kde tedy eh, evropské prostředky budou využívány cíleně na inovace v těchto oblastech. Eh, takže veřejné budovy by mohly být průkopníkem pro energetickou efektivitu a efektivitu využívání zdrojů. Potom mobilita, eh, investice do eh, veřejné dopravy. I tady jsou možnosti, kde veřejné investice mohou být silněji orientovány tímto směrem a eh, zároveň také průmysl v těchto zemích může být motivován. Carbon leakage bylo zmíněno jako problém. Carbon leakage se eh, velice silně projevuje i v nových členských zemích, protože tady jsou průmyslová odvětví, která jsou velmi intenzivní v tomto směru, takže by bylo dobré se snažit udržet tento průmysl tím, že spolu s ním budeme vytvářet balíčky opatření, například jako je výroba cementu nebo ocely nebo jiné průmyslová odvětví, která jsou intenzivní eh, z hlediska hlediska energií a když tady budeme mít eh, takovýto přístup, eh, tak budeme mít dobrý eh, výchozí bod, abychom se dobrali zlepšení. Také zde zazněla otázka na příklady mimo Evropu. Existují různé příklady. Například Japonsko je na prvním místě, co se týče efektivity a účinnosti využívání zdrojů Japonsko se pravidelně podaří daří uvádět na trh inovace a to je něco, z čeho se můžeme v Evropě stále ještě poučit. Strategické přistupování k trhu je něco, co v Japonsku velice dobře funguje. Zajímavá je také Čína. V Číně v posledních letech se stala, se vznikla největší poptávka po oceli, po ropě a po dalších zdrojích, ale mají také velice smělou mm, podporu obnovitelných zdrojů energie a řešení otázky CO2. O snižování ještě nemůžeme hovořit, ale je možné, že Čína se zde bude velice rychle rozvíjet. Například Šanghaj město, poblíž Šanghaje vzniká nové město, které má mít nulové emise. A já jsem přesvědčen, že se Číně brzy podaří tuto město zrealizovat i jako příklad pro další azijské země. Takže rychle se rozvíjející země už se neptají, co dělá stará dobrá Evropa, ale dívají se, co dělá Čína, co dělá Malajzie, co dělá e, Japonsko. Takže to je další motiv a motivace pro Evropany, aby jim zde neujel vlak. Doufám, že jsem nic nepřehlédl. Paní Thompson, váš poukaz na Dánsko, ano, to sdílím také ve studii. Odkazujeme právě na Skandinávie a Dánsko a celou řadu velice zajímavých příkladů ekoinovací a podpory ekoinovací. Úvodní otázka zněla také po těch mezerách. Na to se ptal pan Claude Turmes. Myslím, že hlavní mezera v Evropě spočívá v tom, že není dostatek podnikatelů, kteří by se zabývali jenom jako inovacemi a proto se domnívám, že právě fond by mohl podporovat takovýto druh podnikání. Druhá mezera spočívá také v tom, že my Evropané jsme velice zdrženliví. Je celá řada nových zajímavých podnětů, ale přes malé trhy se nedostanou dále, zatímco v Japonsku jsou schopni se z malého trhu rozvinout i na trhy velké. To je, myslím, ústřední téma, kde by se Evropa mohla zlepšit. Domnívám se, že to nelze vyřešit prostřednictvím jednoho nástroje, ale ty příklady, které jsem uvedl nebo které zazněly v diskuzi, jdou právě tím směrem, že ten existující potenciál viditelných inovací budeme více rozšiřovat a podporovat. Já vám děkuji, pane profesore Blažovici, za vaše informace, za prezentaci dat a také děkuji za možnost diskutovat do hloubky a získat další informace. Srdečně vám děkuji a tímto končím tento bod pořadu jednání. Kolega Thomas. Pane kolego Turmesi, Možná jenom informace pro nové kolegy. Kde je možné vaši studii nyní nalézt? Třeba i v elektronické podobě bylo by možné informovat, kde lze tuto studii vyhledat? Eh, všechny obepíšeme e-mailem. Souhlasíte? Tak, aby tuto informaci obdržel každý. Dobře, tak děkuji. Danke sehr. Wir haben den nächsten Tagesordnungspunkt. Máme nyní další bod pořadu jednání a to je investiční projekty do energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství. Spravodajkou je paní kolegyně Valon, která bohužel se dnes nemůže dostavit, takže vyzývám kolegyni Hol, aby se ujala slova. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve ráda přetlumočila omluvu paní Valean, která dnes bohužel nemůže být v Bruselu. Eh, říkám si, jestli by nebylo užitečné, kdybyste nejdřív dal slovo komisi, která by předestřela svůj názor a my bychom potom mohli zareagovat a klást otázky rozhodně nejsem proti. Komise požádala o to, aby zde mohla hovořit, takže souhlasíme s tím, aby komise začala. Ano, tak prosím, komise, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Zastupuje generální ředitelství pro energetiku. Ano sice dělení monitoringu energetického trhu, které vypracovalo tuto studii. Proč komise předkládá tento eh, návrh o informování o investičních projektech v oblasti energetické infrastruktury? Je to proto, protože se domníváme, že příštích 10 až 15 let bude rozhodujících pro budoucí rozvoj veškerého typu energetické infrastruktury v Evropě, energetické plány, ať už v oblasti ropy zemního plynu, elektřiny, obnovitelných zdrojů energie, ať se to týká zásobování, výroby či přepravy energie. Jsou to infrastrukturní plány, které se vyznačují dlouhou životností. Jsou, znamená to tedy, že plány, které jsou realizovány nyní, budou ještě existovat za 20 až 40 let, budou vyrábět, ukládat či přepravovat energii a budou rozhodující pro to, zda se Evropě podaří e, získat energetický mix, který snižuje emise CO2. A zda proto bude náležitá infrastruktura. Na základě této skutečnosti, že investiční klima je nevyvážené, viděli jsme to na příkladu finanční krize, se domníváme, že je správné, aby se pravidelně v pravidelných dvouletých intervalech na základě agregovaných informací z členských států, co se konfrontovala budoucí infrastruktura a budoucí spotřeba, abychom mohli identifikovat eventuální problém v oblasti infrastruktury, ať je to nyní v oblasti plynařské či elektrické energie. Proto se komise rozhodla podívat se na nařízení z roku 1996, vycházející z nástrojů ze 70. letech, který vznikl na základě první ropné eh, krize, pozměnit. Co jsme tedy předložili? Navrhujeme, aby každé dva roky členské státy informovaly komisi o tom, jaké očekávají budoucí kapacity, jaké plánují infrastrukturní opatření v oblasti ropy zemního plynu a elektrické energie, otázek obnovitelných zdrojů energie i v oblasti přepravy a skladování CO2 rozhodně nechceme zřídit nějaký ústřední plánovací prvek, nechceme se stát ústřední plánovací kanceláří. Je jasné, že investiční plány musí vytvářet průmysl. Ovšem, na základě nejrůznějších cílů, které byly schváleny na evropské úrovni, nás zajímá, jak se tyto plány budou v příštích letech vyvíjet, jak jaké kapacity ze sítí v členských státech zmizí, jaké naopak nově vzniknou, které infrastrukturní plány prodělávají časové posuny, mohou to být různé důvody, které k tomu vedou. Chceme tyto příčiny analyzovat na základě poskytnutých dat. Zda jsou to příčiny, které jsou čistě ekonomické, nebo Zda jde například o to, že byl omezený přístup k úvěrům, nebo zda jsou různé plánovací překážky v jednotlivých členských státech, anebo zda se zde jedná o čistě tržní úvahy jednotlivých firm. Návrh, který nyní bude zpravodajka podrobně zkoumat, počítá s tím, že členské státy budou informovat o stávajících kapacitách a o kapacitách, které mají být vybudovány. A to jednou za dva roky. Proč? Na základě eh, balíčku týkajícího se elektrické energie a zemního plynu je se stejně musí schvalovat provozovateli sítí desetiletý plán a my se domníváme, že je vhodné zde redukovat administrativní zátěž a koherentně pracovat se stávajícími nástroji. Zároveň bychom chtěli od eh, členských států také každé dva roky být informováni, jak se vyvíjí energetické záležitosti v jiných oblastech, například v oblasti rafinerií a podobně. Tak by měla mít komise možnost příslušná data pravidelně analyzovat, tak jak to také zas a znovu žádá Evropský parlament a Rada. A komise by to mohla konfrontovat s příslušnými výhledy spotřeby co je tedy nové oproti nařízení z roku 1996. Domníváme se, že jsme nyní navrhli průhlednější postup. Na základě starého nařízení všechna data, která jsou zprostředkována eh, komisi eh, režimu omezeného přístupu, jsou tajná a nejsou zveřejnována ani agregovaným způsobem a nedochází k diskusi se zainteresovanými stranami. My hodláme tato data zveřejňovat agregovaným způsobem. Proč agregovaná data chceme vykreslovat evropský obrazec, nechceme zveřejňovat data jednotlivých podniků. A také nehodláme zde zabíhat do složitých komerčních otázek a prozrazovat určité komerční informace. Zde chceme chránit data. A my chceme s Evropským parlamentem a i s Evropským hospodářským a sociálním výborem pravidelně diskutovat. Nahrujeme pravidelnou diskuzi každé dva roky, abychom viděli, zda infrastrukturní plány v Evropě odpovídají také politickým cílům. Pane předsedo, Domnívám se, že zde mohu svůj výklad ukončit a můžeme zahájit první debatu. Děkuji, pan kolega Jurek. Děkuji. Už dlouho víme, že dobrá informace je trumfem. A umožňuje také příslušné nasměrování politiky a zde jde o nasměrování evropské politiky. Poslední údaje, které máme z ledna, říkají, že je to důležité, když chceme zabránit takovým krize, jako byla například krize plynová. Proto je dobré, že komise nyní navrhuje tyto nové předpisy. Měly by nahradit předpisy staré. Tato nová úprava hovoří o palivech. Hovoříme také o snižování emisí CO2 a jsou zde vysvětlené různé pojmy, které ve starém dokumentu vůbec nebyly a domnívám se, že to je skutečně důležité příloze jsou také jiné stanovené limity pro určité typy elektráren. Došlo zde také ke snížení rezerv plynů. A máme zde 150 mV určitých položek, dříve toho bylo přes 300 je vidět, že musíme investovat do infrastruktury v celé Evropě. Ovšem příslušný právní akt je třeba doplnit. Já bych zde uvedl pouze dvě doplnění. A sice článek dvě definice bodu 3 je poněkud neprecizně formulovaný. Myslím si, že zde je třeba upřesnit parametry. Mají to být eh, provozní parametry, účinnost distribuce a eh, například rozsah. To je také důležitá věc a je to čistě technický parametr. Za druhé není definován interkolektor. A my jsme viděli, že něco takového zapotřebí. To jsme viděli v rámci plynové krize. Také zde není vysvětlen pojem skladování CO2. Tam, kdy se hovoří o výrobcích z rafinérií, by také bylo třeba něco doplnit. A sice výrobky pocházející z uhlí. Potom článek 6. článku 6 se hovoří o kvalitě a zpřístupnění dat a o zpřístupnění těch agregovaných dat. Přestože tato data jsou k dispozici v agregované podobě, myslím si, že zde je riziko, že se dotkneme obchodního tajemství. Například tehdy, pokud existuje v určité členské zemi pouze jeden podnik, který se danou oblastí zabývá. Potom budeme vědovat, že tato agregovaná data se vlastně mohou týkat pouze tohoto jediného podniku. Takže to bychom měli upravit. Děkuji. Děkuji, paní Hol. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat komisi za její prezentaci. Souhlasím s nimi v tom smyslu, že eh, nemůžeme podporovat vhodnou energetickou politiku, pokud nemáme dostatek informací a vhodnou infrastrukturu. Takže my jako parlament doufám podpoříme toto nařízení. A musíme také teď zohlednit velice pravděpodobný vstup v platnost Lisabonské smlouvy, který ještě posiluje pravomoci EU v oblasti energetiky. A hlavně musíme zajistit, aby toto nařízení bylo co nejužitečnější v praxi. Chtěla bych tady zmínit jenom pár věcí ve vztahu k návrhu textu a také bych zareagovala na vystoupení komise. V té analýze dopadu se uvádí, že členské státy nedodržovaly dostatečně nebo správně to nařízení z roku 96 a také neposkytovaly ty informace, které měly notifikovat. A komise tedy doufá, že to nadcházející nařízení bude v tomto ohledu lepší. Pan Gierek a komise také hovořili o těch citlivých informacích. Problém, jak ta agregovaná data mohou eh, něco eh, také, jak se odhalit o těch podnicích, kterých se to týká. Eh, komise se komise by nám mohla říci, jestli eh, o tomto hovořili také s těmi dalšími eh, zúčastněnými stranami a pokud ano, tak k čemu dospěli. Dále se tam hovoří o těch notifikacích členských států, které eh, se zakládají na evropské legislativě. To je pochopitelné z toho pohledu, že se tady snažíme zabránit eh, zbytečnému administrativnímu břemenu. Ale může tady vzniknout eh, zmatek, když nebudeme mít všechny informace na jednom místě. Takže by nás zajímalo, zda by komise mohla vytvořit nějakou takovou zhrnující tabulku, kde by byly uvedeny všechny požadavky pro tu analýzu dopadu, tak aby prostě člověk viděl všechny ty informace na jednom místě. A konečně Eh, vzhledem k té, tomu pravděpodobnému vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, tak by mě zajímalo, zdali článek 194 nové smlouvy, který se právě věnuje energetice, bude eh, tím právním základem pro toto. Děkuji. Herzlichen Dank. Ich würde ganz gerne... Děkuji. Já bych rád podpořil návrh paní Hol, a sice, aby nám komise ukázala, jaké další povinnosti, notifikace zde vznikají. Bylo by dobré to vidět v jednom dokumentu, mít takové schrnutí. Pán kolega Bytikofer, prosím. Pane předsedo, kolega Šarov je eh, stínový zpravodaj, takže já mu dám přednost. Dobře, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi za její prezentaci. Eh, podporujeme samozřejmě tuto myšlenku, že bychom se měli ubírat směrem k jednotné evropské energetické politice. Teď pár otázek a pár poznámek. V tom dokumentu se hovoří o těch konzultacích představitelů průmyslu a regulátorů. Nás by zajímalo, ehm, víc o těchto konzultacích? Byly by do toho zapojeny také třeba místní samozprávy, které v Evropě hrají e, velkou úlohu v otázce energetických infrastruktur a třeba odbory zdali by také byly zapojeny. A tady e, je velice důležité zajistit transparentnost celého procesu a já mám určité pochyby, pokud jde o eh, tu obchodní citlivost těch informací. Mě by zajímalo, do jaké míry tento nástroj, pokud tedy bude zaveden, by mohl eh, jaksi eh, odstartovat veřejnou debatu o evropských politických volbách a o evropské energetické politice jako takové. Já a my tady vidíme politické velké sdělení v tomto dokumentu, které se tam podsouvá. Hodně hovoříme o fosilních energiích, o plynu, eh, hydro, eh, tedy uhlovodících, o nukleární energetice, o těch velkých infrastrukturách a Moc se tady nepíše o tom, co by podle nás mělo být jádrem té nové energetické politiky, jako třeba eh, inteligentní distribuční sítě, které by se opíraly o malé jednotky eh, výroby energií. Tady se tady eh, není eh, o tom vlastně ani zmínka. My jsme hovořili o eko-inovacích před chvilkou a viděli jsme ty obrovské problémy, ty obrovské úkoly, které tam jsou třeba v Eh, oblasti renovace budov, aby ty budovy nespotřebovávaly energii pokud možno, nebo aby ji po případě i produkovaly. Takže jde o to, aby všechna tato témata byla zapracována do toho dokumentu tak, abychom měli skutečně užitečný dokument, o který bychom se mohli opřít v naší diskusi o infrastruktuře. Protože zástupkyně komise tady zmiňovala, že je důležité tam hovořit o těch překážkách, jako je třeba eh, obtížná dosažitelnost úvěrů, tak tady bychom také měli zmínit o financování infrastruktur. Hovoříme tady hodně o těch technických parametrech, ale mohla by tam být také zmínka o financování těch infrastruktur. A konečně, myslím, že tam chybí důležitá věc v tomto rámci a to je energetická účinnost těchto infrastruktur. Pokud je naším cílem, abychom měli co eh, nejúčinnější eh, ekonomii eh, z energetického hlediska, takže budeme muset mít nástroj, který nám bude umožňovat průběžně měřit energetickou účinnost. Děkuji. Danke, kolega Marinesko. Děkuji, kolega Marinesko. Až dori câteva clarificări de... Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl požádat zástupkyni komise o vysvětlení. V bodě ustanovení hovoříme o eh, komisi a o dozoru nad eh, trhem s energiemi. V textu nařízení ten odkaz na ten dozorčí úřad není. A mě by zajímalo, kam přesně budou mířit tyto informace. Zdali, eh, eh, zdali ty informace se budou zasílat komisi nebo tomu dozorčímu orgánu. A v těch úvodních ustanoveních se také píše o komisi a o tom, eh, o tom dozorčím orgánu pro energie, pro to energetické odvětví, ale nikde se nepíše o tom, kdo tyto informace obdrží, komu tedy budou zasílány. Musíme vědět, zdali třeba regulátor energetického trhu tyto informace obdrží nebo ne, po případě, která jiná instituce tyto informace získá. A za druhé, pokud jde o ten víceletý eh, plán eh, investice do energetické infrastruktury, to je zbožné přání anebo nějaký realistický projekt? Eh, jaké záměry máte v této věci? Vy eh, si tedy vyžadujete různé informace ze strany členských států. Energetické projekty mnohdy trvají desítky let. Kdy se tyto informace mají poskytovat? Eh, v tom okamžiku, kdy se provádí eh, struktura proveditelnosti nebo v okamžiku, kdy tu infrastrukturu začínáme budovat. To není úplně jasné. Zmíním tady konkrétní příklad. Projekt na Buko. Co mají zúčastněné země udělat? Kdy mají ty informace schromáždit? Příští rok nebo kdy? Další příklad. Země, které investují za hranicemi Evropské unie, to jsou investice, které mohou mít skutečný dopad na energetický systém Evropské unie. Eh, máme tam také zahrnout tento typ eh, investic za hranicemi Evropské unie nebo ne? V tom nařízení se píše, abyste to zmínil také, že se jedná o uh, agregované informace. Ano, jsou to citlivé informace převážně. Takže i eh, jejich zveřejnění agregované může ohrozit obchodní zájmy toho podniku. Takže jak budete chránit důvěrnost těchto informací? Děkuji, kolega Pitikosa. Já mám dvě otázky na komisi, pane předsedo nejdříve tedy nemůže jít jenom o to eh, shromažovat statistiky a informace, nejbrž musí jít o to, abychom eh, tím vytvořili určitou politickou dynamiku. A já ještě stále nechápu, jaký druh politické dynamiky si komise eh, přeje, aby vznikl na základě tohoto nařízení. To bych chtěl, aby mi bylo ještě více osvětleno. Vlastní problém spočívá, z samozřejmě v tom, že eh, není eh, zodpovědnost eh, za tuto infrastrukturu v rámci společenství a jenom slučovat národní plány to nemůže ani správně ukázat, jaké vztahy se z toho projevují pro jednotlivé členské státy a abychom Eh, to transformovali do určité úrovně, která by byla schopná eh, akce. Takže já si myslím, že evropská infrastruktura sítí v oblasti energetiky by buď měla mít svou vlastní smluvní organizaci, tak jak to máme u eh, atomové energie Euratom, a nebo že bychom měli alespoň posílenou spolupráci, měli bychom tedy akci na úrovni spolupráce společenství, která by mohla dosáhnout více než jenom eh, sbírání informací bez toho, aby se eh, jednotlivé státní iniciativy spolu propojily. Monsieur Rodi. Pan Rodi. Merci, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, velmi stručně, pokud jde o volbu nástrojů a ten, tu koherenci s dalšími platnými dokumenty. Tady je uvedeno osm dokumentů, které se o tomto tématu zmiňují, takže je to sedm směrnic a jedno nařízení. Nedalo by se to nějak zjednodušit, aby uživatelé evropského práva měli třeba jeden dokument k tomuto tématu? Je to nařízení opravdu dobrý nástroj, protože eh, v tom odůvodnění eh, tady se píše, zvolili jsme nařízení, protože novelizujeme nařízení, ale tady by přece mělo být uvedeno, eh, tady by měl být ještě nějaký další důvod, než to, že novelizujeme starší nařízení. A eh, pokud jde o ty informace, máme tady záruku, že některé informace, které mohou být strategické, mohou mít strategický význam, zdali nemohou být nějak zneužity. A poslední věc, které bych, kterou bych se chtěla zeptat komise, tam nejsou uvedeny žádné sankce. Tak co se stane v případě, že někdo nedodrží své povinnosti? Kolega Balč. Elnök úr, köszönöm a szót. A bizottság képviselőjétől szeretnék egy választ. Já bych eh, rád slyšel eh, odpověď komise na následující otázku. Jaká je správní interpretace? Protože jsem si tady vyslechl eh, několik dotazů a odpovědí a pořád tomu přesně nerozumím. Mm, dostali jsme dokumentaci. Pokud hovoříme o tuto politiku, politiku energetické účinnosti a snižování spotřeby energie, je to velice důležité. A když jsem si pročetl ten dokument, tak jsem se snažil eh, tam vytipovat, o jakých jednotkách hovoříte. Máte megawaty, pokud hovoříte o výrobě energie, eh, jak, jakých kapacit se to týká, jaké kapacity chcete regulovat prostřednictvím těchto ustanovení. Hmm, nařízení mělo přece jeden konkrétní cíl. Hovoříme tady o evropském energetickém trhu a chceme zajistit, aby ekonomičtí aktéři měli informace a aby e, tady existovala předvídatelnost pro ty ekonomické hráče, aby také mohli, mohli plánovat e, svůj rozvoj A úplně jsem eh, neporozuměl z té dokumentace, kterou máme k dispozici, eh, o čem přesně hovoříme. Myslím si, že, to, že tam jsou ještě mezery v tom dokumentu. Und, äh, ich... Srdečně děkuji. Byla to celá řada otázek a já bych k tomu přidal ještě jednu další. A sice já jsem tak zcela nepochopil, jak to je. Je celá řada povinností poskytovat eh, informace na základě různých nařízení a já se ptám, proč tedy nezhrneme ta data, která máme, ale vytváříme nový proces eh, notifikace, protože právě jsme u pana kolegy Ferhojgena slyšeli, že se máme snažit zabránit určité regulaci, která není nutná. Takže mě by tedy teď zajímalo, proč tady vytváříme nový systém hlášení eh, informací, které máme od jinut. Nebo zeptám se jinak, jaké povinnosti notifikace nejsou pokryty tím, co zatím máme, protože potom bychom se mohli ptát jenom na ně. Děkuji. Takže já bych rád předal slovo komisi, prosím. Mnoho otázek a mnoho odpovědí. Herr Vorsitzender, and if Děkuji, pane předsedo. A jestli dovolíte, odpovím v angličtině. Začala bych těmi otázkami spíše institucionálního rázu a chtěla bych vyjasnit, zdali tady odlišujeme mezi komisí a tím regulátorem. E, ne, zatím ne, zatím ta observatoř je vlastně nedílnou součástí komise. Není to agentura ani nějaký externí orgán. Ale tento orgán vždy eh, se zasazoval o to, aby takováto observatoř sledovala i to mezi, ten mezisektorový rozvoj evropské energetiky a to také děláme, takže my se nezaměřujeme buď na obnovitelné zdroje nebo na uhlí a dál, další, ale snažíme se sledovat tu, tu dynamiku toho evropského energetického trhu a eh, jak si sledovat také ten budoucí vývoj té energetické infrastruktury v Evropě. Stále eh, k těmto obecným eh, tématům, proč jsme zvolili nařízení na základě článku 284 a 187 dohody Euratom zatím eh, neexistují, mm, neexistuje žádný další právní základ, žádný další článek smlouvy, o který bychom se mohli opřít. Eh, takže proto to nařízení z roku 96 se také opírá o, těchto, o tyto dva články, které eh, umožňují komisi schromažďovat ty potřebné informace od členských států, eh, potřebné proto, aby mohla plnit svůj úkol. A ten článek 187 se eh, týká také elektrické energie vyráběné eh, v jaderných elektrárnách. Tady je rozdíl od, tady je rozdíl od těch notifikací podle Euratomu, tam ten stát, který chce vybudovat novou jadernou elektrárnu, se musí vyžádat stanovisko komise, ale to je jednorázová, jednorázový úkon. Takže tam potom už nelze sledovat například, jaký ta stavba nabere sklus a podobně. Tady bych vás chtěla odkázat na tu analýzu dopadu, e, příloha 3. Eh, tam je mnoho, eh, tam je vlastně výčet těch různých mm, oznamovacích povinností. Problém, kterým eh, máme, je jednak včasnost těch oznámení. Už jsem hovořila o dohodě Euratom. Tam je ta povinnost pouze jedno, Ale nebo mm, když používáme úplně jiné definice, tak eh, někdy tam je časový rámec, který se nám nezdá vhodný. Nicméně existují právní dokumenty eh, přijaté už v novější době, které vypovídají o tom historickém vývoji, eh, kdy ta, ta, ten evropský aspekt energetiky získal na významu. Takže to musíme také zohlednit. Například eh, v rámci toho třetího interního balíčku je také interní plán pro eh, distribuční sítě elektrické energie a plynu. Takže tady se snažíme eh, nezvyšovat to administrativní břemeno, vyžádáme si tedy tyto informace jednorázově od členského státu o tom vyčkáme a mohu vás ujistit, že jsme eh, v úzkém eh, kontaktu eh, s těmi zainteresovanými stranami, které provozují ty evropské přenosové sítě. A takže schromáždíme tyto informace a ptáme se potom členských států, zdali s těmi informacemi, které nám ten provozovatel předal, souhlasí. Pokud nejsou žádné námitky, tak je ta oznamovací povinnost splněna. Ale musím vám říci, že vzhledem k tomu, že ty plány se teď eh, proměňují, se vyvíjejí, um, ty pro, ti provozovatelé um, těch přenosových soustav eh, proto, aby jaksi eh, vyladili tu síť, aby ta síť byla odpovídající těm budoucím potřebám, tak musí mít informace o kapacitě. V současné době ti provozovatelé eh, přenosových sítí chtějí mít informace o tom, jaké jsou plány třeba na kapacitu výroby elektrické energie to je informace, kterou má průmysl, průmyslové odvětví, takže ty eh, Přenosové sítě by velice uvítali, kdyby členský stát, který má tyto informace, protože vydává třeba stavební povolení a tak podobně, aby si vyžádal od regionálních nebo místních orgánů a aby mohli tyto informace nějakým způsobem centralizovat a a aby skutečně tomu provozovateli přenosové sítě mohli dát eh, nějaké kvalifikované odhady těch budoucích kapacit. Protože zatím eh, ti provozovatelé přenosových sítí tyto informace nemají, protože ten um, balíček o vnitřním trhu nebyl v této oblasti tak podrobný. Takže v této oblasti vidíme takovou jakousi záchranou síť a my eh, ze strany komise chceme být pragmatičtí a nejdřív si chceme počkat, jak to funguje, eh, když máme informace, že všechno funguje eh, skvěle a členské státy proti tomu nic nenamítají, tak eh, to je v pořádku. Tak to můžeme používat eh, tento dokument třeba jenom pro biopaliva a tak dále, když zjistíme, že třeba pro plyn a elektřinu to funguje hladce. Ale v tuto chvíli to nevíme. Takže já bych vás chtěla požádat, abyste eh, se podívali na tu přílohu eh, té analýzy dopadu a abyste se abyste se taky podívali na ten investiční plán rozvoje těch přenosových soustav. Tady se ptáme také na tu frekvenci eh, těch oznámení. Jsou to většinou dlouhodobé projekty, takže my většinou eh, eh, tady počítáme za lhutou dva roky a nikoli v každý rok, jak to bylo v, té, v tom předešlém nařízení. Chceme samozřejmě také zajistit větší transparentnost a chceme také sledovat, jak ty budoucí projekty budování nových kapacit, jak ovlivňují tu dynamiku energetického trhu a do jaké míry budeme schopni anticipovat ty problémy naší energetické infrastruktury na evropské úrovni. Samozřejmě, už několik evropských států toto provádí na národní úrovni. kde všechny zainteresované strany na lokální, regionální úrovni spolu pravidelně eh, konzultují tyto záležitosti. Evropa se nemůže dostat až úplně na tu lokální úroveň, nicméně chceme provádět konzultace pravidelně s členskými zeměmi a chceme že naschromáždit ty informace a naopak zase eh, vysílat ty informace, které jsou důležité i na místní úrovni. Samozřejmě eh, na evropské úrovni eh, se můžeme znepokojovat, když některý region bude dlouhodobě třeba čistým dovozcem energie, protože samozřejmě každý rád spolehá na to, že sousedé zajistí jeho, eh, jeho energetické potřeby. A tím se dostávám k otázce obchodně citlivých informací a důvěrného charakteru informací. Ano, eh, samozřejmě eh, uvedli jsme, že chceme publikovat agregované informace ze dvou důvodů. Za prvé, abychom ulehčili to administrativní břemeno a musíme zvolit něco přiměřeného a za druhé chceme zabránit tomu, aby eh, obchodně citlivé informace nepronikly do veřejné sféry. Pokud některé členské státy ty zatím stále i v této podobě mohou rozlišit, o kterém eh, operátoru je řeč, tak eh, tady eh, budeme se snažit tyto informace regionálně nějak zastřít, pokud jde třeba o ostrovy nebo některé regiony abychom nevystavovali toho operátora nějakému riziku. Pokud jde o energetickou účinnost a používání různých infrastruktur, ale tady už zabíháme do detailů. Tady máme za to, že na jedné straně energetická účinnost a například inteligentní budovy, to je všechno záležitost poptávky. Takže samozřejmě to mapujeme v tom našem eh, scénáři, ale pokud je o infrastrukturu, tak tady bude muset eh, být nalezena rovnováha mezi tou úrovní mikrovýroby, eh, do jaké míry chcete mít informace i o této mikrovýrobě. Protože z perspektivy Evropské unie my bychom tady spíš eh, rádi uplatnili princip subsidiarity a ponechali bychom to na členských státech. Pokud ten členský stát si myslí, že ta mikrovýroba eh, prostě je určena třeba pouze pro určitou konkrétní domácnost nebo pro určitou konkrétní továrnu, tak třeba není nutné ji zapracovávat do nějaké reprezentativní zprávy která se potom posílá do Bruselu. Takže to by nám také pomohlo posoudit, jak se vyvíjí infrastruktura eh, tím decentralizovaným eh, způsobem. Souhlasím s vámi, že pokud jde o eh, efektivitu výroby energií, tak to by bylo přehlednější v těch tabulkách. které by nemusely informovat pouze o nominální kapacitě, e, také by tam mohla být informace o používání těchto kapacit, třeba kolik hodin, dní, podobně v roce e, běží mm, tato infrastruktura, kolik vygeneruje energie, jaká technologie byla zvolena, jaká je průměrná účinnost. A zdali by se potom ještě tyto údaje daly e, sdělovat. Tyto informace jsou k dispozici eh, těm kompetentním úřadům a není třeba je eh, jak se získávat přímo od podniků. Takže to potom jsou ty jednotlivé úřady v jednotlivých členských státech, které mohou tyto informace schromáždit a případně je sdílet s jinými členskými zeměmi. Myslím, že tady eh, bych skončila, že bych se omezila na tyto obecné komentáře, protože je to první výměna názorů, tak si myslím, že bychom nemuseli ještě zabíhat do přesných formulací. Pokud máte ještě nějaký přesnější komentář, tak to můžeme vyřešit bilaterálně. Já vám srdečně děkuji. Tímto tedy můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a rád bych vám oznámil, že návrh, datum návrhu je 2. až 3. a pozměňovací návrhy potom do 9. prosince a debata by potom byla 14. ledna. Ovšem prosinec bude velice specifický, také eh, co se týče slyšení komisařů, takže berte tento termín z rezervu, ale důležitý je termín 2. až 3. 12. pro předložení zprávy, potom mohou frakce vypracovat pozměňovací návrhy. Pokud si tedy nepřejete nic, žádné doplnění, tak je to tímto dohodnuto. Do bodu různé nikdo nic nemáte, takže vám děkuji, uzavírám toto zasedání, přeji příjemný večer a uvidíme se příští týden zase, protože neuplyne týden, aniž by náš výbor zasedal. Naschledanou.